Pane Stylianidisi, to byl vynikající úvod. A teď přejdeme k otázkám za jednotlivé politické skupiny. Nejprve pan Štyr za EPP, který má minutu na otázku. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane kandidáte, u nás na výboru. Vy jste se ve svých úvodních poznámkách zmínil o epidemii eboli a zařadil jste to mezi své priority. V rozpravě, kterou jsme vedli na plenárním zasedání k této věci, jsme slyšeli odhady až 20 tisíc infikovaných pacientů, a to bylo před několika týdny. Dnes už jsme slyšeli odhady od OSN, které uvádějí dokonce číslo 1,4 milionu do ledna toho eh, příštího roku, pokud eh, nebudou podniknuta naléhavá opatření eh, ze strany mezinárodního společenství. Vy jste říkal, že je potřeba tedy se tím více zabývat. Mě by zajímalo, kdybyste to mohl zkonkretizovat. jak hodnotíte práci mezinárodního společenství a zejména Evropské unie v této věci. A já teď eh, budu hovořit řecky. Máte pravdu, ta situace je velmi obtížná. Musíme si uvědomit, že mezinárodní společenství podcenilo rizika spojená s ebolou a začalo jednat příliš pozdě. Slyšeli jsme od epidemiologů ze Světové banky, že je to velmi eh, obtížná situace, takže musíme začít jednat. A my už jsme eh, to zařadili mezi naše okamžité priority. A já jsem eh, lékař původní profesí a je evidentní, že potřebujeme v terénu mít více lékařů. Potřebujeme tam mít další zdravotnický personál, musíme tam okamžitě zřídit nemocnice. A to jsou všechno kroky, ke kterým musíme přistoupit okamžitě, protože pokud ta epidemie se rozšíří mezi městské obyvatelstvo, tak se vymkne kontrola a proto bychom měli začít jednat koordinovaně. Všichni eh, mezinárodní partneři by měli eh, spolupracovat, včetně členských států. Pane eh, komisaři, já mám doplňující otázku. A sice, jestli byste mohl potvrdit a eh, říct, že pokud budete pracovat ve funkci, jaké budou vaše konkrétní kroky eh, na potírání epidemie eboli. Pokud mě, eh, pokud mi vyslovíte důvěru, tak moje lékařské vzdělání a moje politické svědomí mě donutí k tomu, abych podnikl cestu do těch postižených oblastí, abych se seznámil se situací na místě. A to by mi mělo pomoci si vytvořit eh, přesný názor mezi těmi, kteří byli tou epidemií postiženi. A na základě toho potom eh, vypracuji plán eh, pomoci a plán koordinace. To by byl můj první krok. A samozřejmě za těmi slovy se stojím, vážení kolegové, to je můj závazek. Tím také eh, eh, vyšlo signál eh, všem lékařům, že je potřeba tam na místě pomoci. Děkuji. Další otázka za socialisty patří panu Lícovi. Děkuji vám za velmi intenzivní úvod. Vy jste hovořil o humanitárních krizích A já mám eh, k tomu otázku. Týká se to současného nařízení Rady 1275 z roku 2006 a je potřeba, tedy pardon, eh, je to nařízení z roku 1296 a je potřeba to revidovat eh, a zmodernizovat a mělo by to projít řádným legislativním procesem, který zavedla Lisabonská smlouva. Komise ten Eh, to krok eh, odložila a nevypadá to, že by se chystala k revizi tohoto nástroje. Naše politická skupina volala potom, aby se zlepšila efektivnost a účinnost humanitární reakce eh, postiženým populacím. Souhlasíte s tím, že tuto revizi by bylo dobře provést do konce roku 2016? A pokud ne, tak co byste podle vašeho soudu považoval za hlavní prvky takové revize? Ne. Děkuji. Máte naprostou pravdu, byl jsem o tom informován, že komise vyslovila závazek revidovat tuto eh, legislativu. A já vám mohu přímě říci, že nic není neměné. Měli bychom být připraveni eh, upravit eh, a přizpůsobit své stanovisko ve světle eh, konkrétních událostí, ale revize mohou být také někdy riskantní. A to proto, že bychom se mohli dopustit chyb. Pokud eh, socialisté eh, mají eh, velmi jasné a přesné stanovisko k této věci, tak bychom měli zahájit dialog a měli bychom se podívat na podrobnosti toho, co by mělo být zrevidováno. A pokud budeme schopni dospět ke společnému stanovisku, tak ano, potom bychom měli dále postupovat. Ale jak víte, musí s tím vyslovit souhlas celé kolegium komisařů. Proto si eh, dovolím eh, zopakovat, že to nařízení podle mě funguje dobře, ale jsem připraven o tom s vámi na tomto výboru vést dialog a na základě toho uvidíme, jestli všechny strany by byly pro eh, revizi tohoto nařízení. Ale pokud většina dospěje k tomu, že to funguje dobře, tak to nařízení měnit nebudeme. Thank you. I have a second question. Děkuji, já mám ještě další otázku. Vy jste hovořil o ebole, koordinace v rámci EU, ale i mezi EU a jinými aktéry je nezbytná pro to, aby humanitární pomoc se dostala na místo. My jsme se také eh, nedávno setkali s velvyslankyní Evropské unie v Iráku, která eh, kritizovala nedostatek koordinace ze strany eh, například OSN a s tím, že se nedaří zabránit tam humanitární krizi. Takže podobně jako u té eboli, je to situace, kterou je potřeba naléhavě řešit. A mě by zajímalo, jaké kroky byste navrhl, aby se lépe koordinoval úsilí členských států a Evropské unie a dalších mezinárodních aktérů. To téma do syntonismu je to Otázka koordinace je základ účinnosti a efektivnosti jakéhokoliv postupu, zejména v případě eboli. Bez koordinace není možné eh, tu situaci vyřešit. A já proto zintenzivním naši spolupráce s mezinárodními partnery. Již teď jsem v kontaktu s významnými funkcionáři mezinárodních organizací, zástupci OSN, eh, například z Úřadu pro uprchlíky. A pokud budu potvrzen ve funkci, tak eh, využiji těchto kontaktů proto, abychom zefektivnili naše reakce. To je nezbytnou podmínkou a mělo by to být hlavním úkolem komisaře pro humanitární Eh, pomoc. To je základní kámen, eh, na kterém bychom měli postavit naší práce. Máme teď eh, údaje o ebole, dochází teď k nové mobilizaci mezinárodního společenství a na to základě toho bychom měli okamžitě reagovat. Karsky for, for the ECR group. Pan Karsky za ECR. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. První světový humanitární summit v Istanbulu v roce 2016 si klade za cíl zlepšit poskytování humanitární pomoci, což by mělo vést k novým standardům v této oblasti. A co se týče humanitární pomoci, tak bychom si měli stanovit cíle i po roce, roku, po roce 2016 aby humanitární pomoc byla co nejúčinnější. A jak tedy chcete přispět ke stanovení těchto cílů? A jaký je, eh, jaká je stav našich příprav na tento summit? Děkuji za eh, tuto otázku. Ten istambulský summit v roce 2016 bude velmi důležitou událostí a ze to ze tří důvodů. Není to mezivládní konference, budou se tam účastnit všichni zástupci mezinárodního společenství. A tento summit si stanovuje tři eh, eh, významné cíle. Inovace, efektivnost a účinnost pomoci. A jde také o to, jak zlepšit přístup eh, k pomoci. A my chceme eh, na této konferenci také diskutovat o AIDS. Evropa by měla být dobře připravena a proto budeme mít přípravnou konferenci v Bukurešti zahrnující EU. krize. A pokusili jsme se to řešit možností, která je dobrá v běžné době, ale nestačí v krizovém období. A rozpočtová rezerva zase ohrožuje budoucí rozpočty. A odkazuji taky na absurditu, která je v našem systému. To je vlastně nesoulad, rozpor mezi závazky a platbami, tedy legalizace nedodržení daného slibu. A když eh, ukončíme vyhledávání zbytků, které se někde objeví, tak hrozí, že budeme vystaveni bezprostředku budoucím výzvám pro humanitární činnost. A myslím, že tady máme co dočinění eh, systémové chybě. Jak eh, chcete tuto situaci řešit? Máte naprostou pravdu, co se týče eh, popisu situace. A já vím, že se tím zabýváte dlouhá léta v tomto výboru. A vzhledem k tomu, že jsem členem rozpočtového výboru jako poslanec, tak jsem získal určité zkušenosti v této oblasti. A důležité věci, které přicházely z výboru DV, prošly v rozpočtovém výběru, výboru. A v určité fázi bychom měli společně eh, přesvědčit eh, o specifičnosti humanitární činnosti. Není to činnost, která je průběžná a proto je třeba v rozpočtovém rámci určitých specifických rysů. Eh, závazky a platby musí být v rovnováze a současný stav nemůže přetrvávat a je to obecný jev u rozpočtu Unie. A u humanitární činnosti potřebujeme něco navíc a argumenty máme. Já si osobně myslím, že nikdo nedokáže popřít, jaké máme argumenty, co se týče specifičnosti humanitární pomoci. Pokud do roku 2016 dospějeme k této rovnováze při využití prostředků z rezervy, tak bychom skutečně mohli zachovat možnost, aby humanitární eh, pomoc přetrvala a potom bude třeba získat tedy nové finanční zdroje. A proto jsem hovořil o významu té konference, kde bychom měli nalézt nové dárce. Takže pokud mohu vyložit va- vaše vyjádření, počkáme na midterm review, abychom analyzovali a změnili rozpočtová pravidla pro humanitární pomoc. Jste připraven navrhnout výjimky pro humanitární činnost v rámci eh, rozpočtových pravidel? Já se domnívám, že od příštího roku, od roku 2015, bude možné zdůrazňovat specifičnost humanitární pomoci. Taky si myslím, že je možné v rámci těchto jednání zdůrazňovat tuto specifičnost eh, velmi výrazně. Je třeba poukázat na nalehavost. Nemůžeme naplánovat to, co se nedá předvídat. A proto musíme mít přístup k, k krizové rezervě a současně musíme mít možnost situace, kdy budou platby a závazky v rovnováze. Všichni dobře vědí, že to, co se dává nevlád, nevládním organizacím, nesnese odkladu, protože eh, nevládní organizace si nemohou půjčovat u bank. Takže je nezbytné, aby se ty peníze poskytly, když jsou potřeba. A jen takhle je možné snížit utrpení a řešit situaci. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Chrysogonos Gue. A e, sedí zde za vámi a asi bude hovořit vaší mateřštinou. Děkuji, paní předsedkyně. E, e, vážený pane kandidáte, v minulosti Několikrát eh, došlo k tomu, že byla vážná obvinění z podvodu a nesprávného hospodaření při uplatňování humanitárních programů Evropské unie. Vůči zejména třetím zemím, týkalo se to mimo jiné Somálska. Pokud eh, vás o tom bude varovat Evropský parlament. Jak zareagujete, pokud by se měl takový případ opět vyskytnout ve vašem eh, období? jakožto komisaře pro humanitární pomoc. Děkuji mnohokrát, milý kolego. Skutečně. Bohužel podvody a korupce jsou součástí života a pokud vím, došlo k určitým zákrokům a ty zákroky byly velmi efektivní. Informace, kterými disponuji, říkají, že skutečně existuje efektivní cesta interní kontroly, experty a potom je ta věc předána účetnímu dvoru. Takže dochází ke kontrole a hodnocení ukazuje, že ta kontrola je efektivní a domnívám se, že je možné na to spolehnout na základě provedeného hodnocení. v úřadu ECHO ten systém existuje, ale nesmí být naivní. Je možné, že budeme opět čelit případům korupce a podvodu. A myslím, že ten systém můžeme zdokonalit. A jakmile se podrobně seznámím s celým systémem, tak se pokusím jej v míře možné zlepšit spolu s odborníky, ale musíme také vědět, že kdykoliv může nastat problém. A tam samozřejmě je třeba politické vůle. Je třeba, abychom zasáhli i politicky. Zcela jasně. A tato politická vůle, kterou je třeba prokázat, a takový ten vyčkávací postoj, který se někdy projevuje, jsou v kontrastu a jste schopen stanovit určitý program, tedy zastavit program, pokud dojde k případům eh, podvodu a korupce. Určitě. Nemáme na vybranou. Je třeba, abychom byli nesměřitelní s korupcí a podvody. Není možné, aby peníze evropských daňových poplatníků mohly být eh, podvodně využívány, protože jde o prostředky na humanitární pomoc. Jsou to posvátné prostředky, které mají krmit děti a zachraňovat životy. A zamezit tomu, aby celá generace eh, přišla o budoucnost. Tedy je třeba jednat za každou cenu. A mohu vám to slíbit, pokud se taková kauza objeví, tak program zastavíme a spustíme veškeré postupy, které musí být nesměřitelné. Podle mých informací, já jsem neměl příliš mnoho času, abych se připravoval, pouze 14 dní, ale takové věci skutečně nastaly a ta reakce byla nesměřitelná. Další otázka od paní Hautala od Zelených. Jsem si jistá, že všichni si vážíme vaší představy, když jste říkal, že chcete bojovat za nejzranitelnější a být jejich hlasem a dát hlas těm, kteří hlas nemají. Chci se vás zeptat, řada menšin trpí více než jiní z humanitárních krizí, postižení, děti. Ženy jsou velmi zranitelné, ale ženy jsou také velmi často ve většinové populaci. Jak v praxi vezmete v úvahu nejzranitelnější skupiny, jako jsou postižení osoby, osoby s postižením, ženy, děti? A jak může být tedy humanitární pomoc předem určena pro nej, nejzranitelnější, jak eh, hygienické potřeby, a jak je možné zabránit sexuálnímu obtěžování žen, jak v praxi budete postupovat v těchto otázkách? Děkuji mnohokrát, milá kolegyně. Skutečně tyto citlivé zranitelné skupiny si zaslouží naši veškerou pozornost. je třeba se starat o tyto zranitelné skupiny, protože život není pro všechny stejný a je třeba, aby ti lidé, kteří mají zvláštní zacházení, zejména tyto zranitelné skupiny, o kterých se hovořila, o jednotlivých kategoriích, máte naprostou pravdu. Já na to nejsem odborník a měl bych se asi lépe vzdělat, abych vám mohl konkrétně odpovědět, ale podle mých informací ano. Podle jednotlivých ukazatelů pro humanitární pomoc a pro nevládní organizace, které eh, pečují o zranitelné skupiny, tak eh, bereme v úvahu to, co se děje pro osoby s postižením, pro osoby, které se obětí zneuži- sexuálního zneužívání či obtěžování. A a tady se projeví základní hodnota humanitární pomoci, kterou je humanismus. Není to teoretický pojem, musí se to projevit v praxi. A abychom mohli pomoci zranitelným skupinám, je třeba za každou cenu brát v úvahu tato kritéria, abychom mohli co nejlépe pomáhat. A mám následnou otázku. Chtěla bych se držet této myšlenky. Miliony lidí žijí v uprchlických táborech. A to může trvat i 20 let. Vidíme eh, tábory, kde eh, navštívíte určitě Jordánsko, a tábor eh, Zata v Jordánsku, je vlastně městečkem a je to uprchlický tábor a lidé tam žijí 20 let. Když proběhne první humanitární summit, bylo by možné nějakým způsobem aktivizovat lidi v uprchlických táborech a dát jim naději. Osoby, které takový plán 2.0 pro uprchlíky, něco, dát jim naději. Co si o to myslíte? To je velká výzva, jak jste to popsala. A měli bychom to prohloubit a zjistit praktické kroky, které můžeme podniknout, abychom vyřešili neřešené problémy po řadu let, protože potom hovoříme o celých generacích a to také hrozí v Sýrii. Víte dobře, co se tam děje. 6 milionů dětí již eh, utrpělo válkou až do dneška od začátku války. Eh, v Kongu, v Sudánu, v Keni, kromě eh, nedostatečné výživy je třeba je nakrmit, ale je, trpí i psychickými traumaty a nedostatek pozitivních výhledů v životě pro dítě. To je také závažný problém a dítě potom znovu prožívá svá traumata a nemá žádné vyhlídky do budoucnosti, což je pro dítě velmi vážné. Takže věřím, že v Istanbulu se k tomu ještě vrátíme a budeme o tom hovořit v rámci evropské pozice. Děkuji nyní eh, FDD. Děkuji vám, paní předsedkyně, dobrý večer, pane Stylianidesi. Chci se vás zeptat na krize. Vzhledem ke katastrofám, jako byla ta v Fukušimě a jinde, tak vidíme, že i velmi silné země se silnými ekonomikami nemusí být nutně schopny vypořádat se s katastrofami, které je zasáhnou. A je to kvůli neudržitelným energetickým modelům. V Evropě jsou rafinérie ropy téměř všude, jaderné elektrárny rovněž, takže katastrofy, ke kterým došlo v minulosti, může dojít také v Evropě. Pokud za tři měsíce eh, proběhne takováto eh, katastrofa, kterou jsme zažili v Mexickém zálevu nebo ve Fukushimě zde v Evropě, byl byste schopen se s takovou situací vypořádat a jakým způsobem byste na ní reagoval? Vážený pane poslanče, děkuji vám za tento dotaz. Dostáváme se tak eh, vlastně do eh, druhé části mého portfolia, to znamená eh, k civilní ochraně. Máte naprostou pravdu, že v případě Fukushimy jsme byli svědky toho, že velká silná země musela požádat o pomoc a Evropská unie na pomoc na tuto žádost zareagovala. Takže i z takovéto situace jsme se mohli poučit. My máme k dispozici mechanismus civilní ochrany, který vychází z prevence a připravenosti. Je potřeba, abychom byli připraveni. Tento mechanismus propojuje stále úžeji jednotlivé členské státy. A mě dává velkou naději do budoucna to, k čemu eh, došlo v Bosně, kde jsme byli schopni se mnohem lépe vypořádat s nedávnými záplavami ve srovnání eh, s rokem 2001. Eh, to znamená, že je potřeba dále zlepšovat naši reakční schopnost a snažit se také více o prevenci. Myslím si, že na straně prevence můžeme zapracovat, nicméně máme mechanismus civilní ochrany, který je základem pro eh, další práce v oblasti prevence. Jsou tady tři oblasti, kde jsou značná eh, rizika průmyslových eh, katastrof. Jsou to právě například ropné rafinerie, z nichž po katastrofě uniká často štěplavý nebezpečný dým, který poškozuje zdraví občanů a životní prostředí. Lidé, kteří žijí v takovémto prostředí, myslíte si, že mm, rizikové eh, podniky podobného druhu eh, by měly být v rukou čistě národních vlád, neměla by tam být žádná pravomoc ze strany Evropské unie? Já si nejsem eh, vědom, nebo respektive nejsem informován o podrobnostech eh, události na Sicílii, ale Mám informace o mechanismu civilní ochrany a tady mohu říci, že pokud členský stát požádá o ochranu a o pomoc, tak my jsme připraveni tuto pomoc poskytnout. Stejně tak může pomoc poskytnout jiný členský stát, tak tomu bylo například při požárech eh, v jižních státech Evropské unie kde byl použit mechanismus civilní ochrany a ten může být použit dokonce za hranicemi Evropské unie. Takže ta otázka zda je možné požádat eh, o takovouto pomoc. Eh, ano, máme to koordinační centrum ERCC, o kterém jsem hovořil. Je to tady centrum pro řízení mimořádných eh, situací a my jsme schopni takto zareagovat a pomoci se vyhnout tragickým následkům katastrof. Jde o to, aby členský stát o pomoc požádal. Já tedy nejsem konkrétně informován o vašem regionu, ale můžeme o tom diskutovat eh, obecně a podrobněji, až eh, budu mít více informací. Děkuji, tím jsme ukončili první kolo řečníků. Nyní pan Preda eh, z výboru pro zahraniční záležitosti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane kandidáte, já bych vám nejprve chtěl poblahopřát k vaší nominaci. Měl byste ve velmi významné portfolio, a to nejenom proto, že Evropská unie je jedním z největších dárců humanitární pomoci na světě, ale také proto, že evropští občané, které my zastupujeme, považují humanitární pomoc za velmi eh, důležitou v Evropské unii. A já jsem přesvědčen o tom, že vy jste kompetentní pro výkon eh, své funkce. v oblasti zahraničních vztahů by mě zajímalo, jak eh, chcete spolupracovat s ostatními aktéry proto, aby humanitární pomoc nebyla oddělena od eh, naší zahraniční politiky, přičemž samozřejmě je potřeba respektovat zásady, nestranost, nezávislost humanitární pomoci a také lidskost, o které jste hovořil. A v tomto kontextu eh, bych se vás chtěl ptat také na situaci na Ukrajině, které Evropská unie poskytla eh, hodně pomoci, zejména uprchlíkům, ale ta pomoc se těžko dopravuje do těch, na ta území, která jsou kontrolovaná povstalci. Děkuji za vaši odpověď. Děkuji vám. Máte naprostou pravdu. Koordinace a spolupráce na úrovni projektu, tak to definoval předseda komice, komise Juncker, tak tato koordinace eh, by měla probíhat pravidelně a měla by mít zcela konkrétní podobu. A proto projektový tým pro zahraniční záležitosti je tak důležitý a proto bude také koordinován paní Morgarini, místopředsedkyní a vysokou představitelkou. Humanitární pomoc a jako komisař pro humanitární pomoc a řízení krizí jsem říkal, že navážu na práci paní Georgievy. Paní Georgieva měla pravdu eh, v tom přístupu, kdy jsme přístupní, ale zároveň stojíme mimo, to znamená, že poskytujeme informace, analyzujeme situaci, využíváme Využíváme informací od odborníků i lidí z terénu a snažíme se být součástí projektového týmu a řešit eh, hloubkové příčiny krize. A víme, že potřeba jsou politická řešení Víme, že není možné řešit humanitární krize humanitárními řešeními, nejbrž řešeními politickými, ale nejprve je potřeba v terénu ulehčit situaci. Proto eh, chceme být součástí projektových týmů, až se bude hovořit o strategiích, ale paralelně s tím je potřeba dbát na čtyři zásady humanitární pomoci, ty dodržovat, protože kdybychom je nedodržovali, tak nebudeme mít přístup k lidem, kteří pomoc potřebují, k obětem takže za každou cenu se budeme snažit být přítomní i stát mimo, být efektivní a uchovat prestiž a hodnotu humanitární pomoci. Nyní e, paní Gardíny z Výboru pro životní prostředí. Děkuji. Děkuji vám. Já bych se chtěla vyjádřit k novému mechanismu civilní ochrany. Já jsem byla zpravodajkou pro eh, tuto eh, záležitost, pro tento nový mechanismus. Jehož cílem je zlepšit naši akceschopnost. Dostali jsme se do situace, kdy by měl být pomalu tento mechanismus uváděn do praxe, a tak se vás chci zeptat, eh, co chcete udělat proto, aby byla naše akceschopnost co možná nejvyšší, jak nejlépe zajistit koordinaci v komisi a také mezi různými úřady, které odpovídají za civilní ochranu v členských státech a mezi všemi členskými státy. Konkrétně bych vás požádala, abyste se e, zaměřil také na dobrovolníky, na koordinaci dobrovolnických sil. Myslíte si, že tento nový mechanismus e, bude dobrým východiskem? Děkuji a přeji vám hodně štěstí. Děkuji vám, vážená paní poslankyně. Vidím, že jste podrobně informovaná o všech těchto záležitostech. Chtěl bych říci, že souhlasím v podstatě se vším, co jste řekla. Mechanismus civilní ochrany propojuje členské státy a komisi v případě, že dojde k nějaké přírodní katastrofě. Dochází také koordinaci mezi eh, tím koordinačním centrem RCC a členskými eh, státy koordinuje pomoc, která proudí mezi členskými státy. Můžu to opět doložit na příkladu eh, Bosny. Pochopitelně, že situace se eh, zlepšuje a můžeme ji zlepšovat i nadále, zejména v oblasti prevence můžeme připravit nové plány s rezervami, abychom zlepšili kolektivní pomoc členských států jinému členskému státu, který je postižen katastrofou. Kromě toho máme k dispozici strukturální fondy, ale abychom je mohli využít, aktivovat, tak potřebujeme pro jejich využití plán. A pokud jde o dobrovolnictví, tak to skutečně nabízí nové možnosti, které bychom měli rozšířit. Nabízí nám to nové příležitosti a konkrétní roli v mechanismu civilní ochrany. Já si myslím, že tento mechanismus je účinný, může fungovat přeshraničně. Účastní se Norsko, eh, Island, Černá eh, hora, požádala o členství také bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Děkuji nyní zástupce politických skupin. Nejprve vystoupí pan Ponga, místo předseda našeho výboru a sedí za vámi. Pane komisaři, opatření pro změnění rizik a prevence jsou zásadní pro zmírnění dopadu válek, politických konfliktů, ale také přírodních katastrof, které jsou stále početnější. Jakou strategii vytvoříte, abyste zvýšil odolnost a snížil zranitelnost eh, místních obyvatel? Budou posíleny synergie s eh, kroky z titulu rozvojové politiky. Děkuji vám. Vážený pane kolego, já si myslím, že vy už jste vlastně to hlavní slovo sám zmínil. Pro všechny naše politiky, které usilují o omezování a snižování rizika a zvyšování odolnosti, pro zlepšení efektivity těchto politik potřebuje další rozvoj a spolupráci Musíme se v rámci eh, komise vzájemně eh, doplňovat. Humanitární pomoc může eh, pomáhat v prvním okamžiku, ale pak musí následovat rozvojová pomoc po obnově tedy by měl následovat eh, rozvoj a eh, všechny tyto dimenze by měly být skombinovány eh, a čím lépe se nám to podaří, tím lepších výsledků můžeme dosáhnout. My jsme o tomto už diskutovali s kolegy a Myslím si, že to platí zejména pro úroveň místních komunit. Velmi dobrým případem je, příkladem je Sahel. Myslím, že bychom měli využívat takovýchto příkladů a poučení, eh, které se nám eh, dostalo eh, v Sahelu a na základě toho rozpracovat naše postupy. V Africe jsme se poučili na několika místech, proto bychom měli podle toho naše strategie dále rozpracovávat, měli bychom spolupracovat s místními lidmi, s místními úřady. místními nevládními organizacemi, které nám mohou pomoci. Měli by spolupracovat s nevládními organizacemi, které financujeme my a vytvořit tak eh, nezbytnou eh, infrastrukturu pro budování odolnosti. Děkuji. Nyní pan Guerrero Salom za socialisty. Děkuji. Mám, mám dvě otázky, sloučím je do jedné. Nejprve, vaše eh, portfolio zahrnuje také řízení krizí. Většina současných krizí eh, vede k velkým přesunům osob, k velkým migračním tokům a eh, k řadě těchto toků a potom dochází na samotné hranice Evropské unie. Tak se chci zeptat, zda jste připraven nějakým způsobem řešit eh, humanitární krize z hlediska práv uprchlíků v rámci současné migrační politiky, kterou v Evropské unii máme eh, k dispozici a zda budete spolupracovat s komisařem pro uprchlíky, respektive pro migraci. A druhá věc, vy jste hovořil o tom, že je důležitá prevence, že musíme reagovat dnes a ne zítra a že musíme reagovat eh, a co možná nejvíce a ne pozdě. Jinými eh, eh, slovy, že chcete navázat na práci eh, své předchůdkyně, ale za situace velice napjatého rozpočtu, nedostatku prostředků a přitom s obrovskými krizemi o velikosti té syrské. Αγαπητέ συνάδελφε, Vážený pane kolego, máte pravdu. Humanitární krize se blíží našim hranicím, přibližují se, eskalují a migrační eh, toky směřují k Evropě. Víme, k čemu dochází v Sýrii, v Turecku během tří dnů eh, překročili eh, ze Syrie do Turecka hranice desítky tisíc lidí. Máte pravdu, že takovou situaci nemůžeme ignorovat. Máme komisaře pro otázky migrace a z tohoto důvodu byl také tento komisař eh, předsedou Junckerem jmenován, protože ta problematika je nesmírně důležitá a já budu eh, s kolegou pro migrační záležitosti úzce spolupracovat. Budeme tvořit tým ale budu se samozřejmě snažit eh, pracovat i napřímo v této záležitosti. Jako komisař pro humanitární pomoc, pokud mě potvrdíte v mé funkci, tak eh, budu považovat eh, za svůj prvořadý úkol řešit problémy přímo na místě, aby mohl pokračovat v případě uprchlíků pokud možno normální život eh, v nových eh, podmínkách. To jsou nesmírně důležité věci. protože eh, se nám tak může podařit snížit migrační toky. Takže jako komisař pro humanitární pomoc se chce zachovat svou nezávislost a myslím, že je zcela samozřejmé, že nepřistoupím na to, aby se humanitární pomoc využívala pro nějaké politické cíle či zájmy, protože kdyby k tomu došlo, tak bychom nemohli eh, reagovat eh, tím způsobem, kterým se to od nás žádá. Nyní pan Luka. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaře, já se chci zeptat na ohrožení personálu, který poskytuje humanitární pomoc. Vy jste se o tom již zmiňoval. Došlo k případům, kdy eh, byli zavražděni pracovníci, kteří pomáhali obyvatelstvu, eh, protože někteří si mysleli, že tam páchají nějaké zlo. Víme, že dochází k útokům ze strany islamistických eh, skupin, které chtějí upozornit na svou existenci. A to všechno ohrožuje poskytování pomoci. Jak eh, s tím chcete naložit? Jak tomu chcete bránit? A jste připraven zvážit nebo požadovat eh, možnost eh, vojenské ochrany pro tyto pracovníky? Od koho byste potom tu vojenskou ochranu požadoval? A nebo odmítáte vojenskou pomoc jako takovou? Pane kolego, měli bychom si eh, připomenout humanitární pracovníky, kteří eh, se stali oběťmi násilí a měli bychom odsoudit ty, kteří eh, to násilí spáchali. Pokud vím, tak eh, probíhají eh, bezpečnostní prověrky. A Evropská unie také financuje některé nevládní organizace, které školí humanitární pracovníky, které vysílají do terénu. Často jsou to velcí idealisté, kteří se musí seznámit eh, se způsobem práce, který by minimalizoval rizika útoku. Ale na tom místě potom ta situace je velmi obtížná, je samozřejmě potřeba o tom diskutovat. My bychom eh, měli udělat všechno pro to, aby se zajistila bezpečnost těchto pracovníků. Co se týče té vojenské ochrany, tak k tomu bych chtěl říct otevřeně, že mám určité pochybnosti o tom, jak by taková vojenská ochrana mohla fungovat. Mělo by to být poslední útočiště. Protože Eh, humanitární eh, pomoc by měla sloužit hlavně k humanitárním účelům, jinak eh, ztratíme důvěryhodnost. Tím ohrozíme naši nestranost a nezávislost při poskytování humanitární pomoci. Jakákoliv vojenská přítomnost by neměla ovlivňovat humanitární pomoc. Jinak by se to mohlo stát předmětem instrumentalizace, mohlo bychom být podezříváni eh, z špatných úmyslů. Pan Michel ze skupiny ALDE. Děkuji, pane eh, kandidáte. Já bych chtěl na úvod říct, že to, co jsem od vás zatím slyšel, mě velmi ujišťuje, protože to následovnictví nebo to portfolio, kterého se máte ujmout, Eh, už eh, velmi ovlivnila ta eh, současná komisařka. Mně se velmi líbí vaše nadšení, vaše odhodlání a také velmi konkrétní způsob, kterým odpovídáte na otázky. Víme, že u humanitární pomoci se objevuje řada aktérů, nicméně se často vyskytuje špatná koordinace to velkého počtu aktérů. Já si pamatuju na to, co se stalo při Eh, řízení haitské krize v roce 2010. Eh, to tehdy byl eh, ten špatný příklad koordinace. A mě by zajímaly metody a strategie, kterou chcete použít pro to, abyste koordinoval nejenom evropské dárce pomoci a komisi samotnou, ale také ty ostatní, kteří tam zasahují. A za druhé, to je otázka, která tady ještě nezazněla, a sice, jaký je váš postoj k viditelnosti nebo neviditelnosti Evropské unie při poskytování humanitární pomoci. Když jsem byl eh, komisař pro tyto záležitosti, tak eh, kamkoliv eh, jsem cestoval, tak byly všude na těch balíčcích s pomocí nebo na stanech napsáno OSN a šlo to velmi vidět, zatímco u nás, eh, u těch organizací, které my jsme financovali, eh, byla spíše neochota upozorňovat na to, že ta pomoc pochází z Evropy. Takže si myslím, že je potřeba, aby ti, kteří tu pomoc přijímají, i věděli, odkud pochází. A pak eh, mám určitou výhradu k tomu vašemu postoji k vojenskému mm, zásahu nebo k vojenské ochrany. Myslím, že by tam měla být Eh, určité zohlednění to, že několikrát, kolikrát nemůžete dosáhnout svého cíle bez toho, abyste eh, tomu použili i vojenskou pomoc. Děkuji. To, co jste říkal, eh, má samozřejmě svou váhu protože máte eh, tolik zkušeností v této oblasti. Podle informací, které jsem eh, získal já eh, ohledně Haiti, tady byly velké problémy s koordinací pomoci. A proto jsme se rozhodli iniciovat reformy. A to s cílem se vyhnout opakování eh, té situace, která eh, byla na Haiti. Tady nebylo žádné vedení, žádné koordinované řízení. A proto tady vznikla situace, kdy eh, naše pomoc nebyla úplně účinná. Ten haitský případ se týká velmi eh, vážné krize, protože tady jednak vypukla cholera, eh, byly tady hurikány. A já si myslím, že agenda OSN by se měla reformovat za pomoci Evropské unie a to proto, abychom právě zajistili řešení těch tří otázek, jako je eh, koordinace, vedení a zodpovědnost. To, co se stalo na Haiti, už by se nikdy stát nemělo. A tomu bychom, eh, tomu bychom měli pomoci. Já jsem eh, o tom diskutoval s Valerie Amos, kterou určitě dobře znáte kde jsme, a zhodli jsme se na tom, že je potřeba tyto otázky řešit, ale ještě se vrátím eh, k té eh, vojenské ochraně, pokud mi čas dovolí. Paní eh, Sanchez Caldente za GUE. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane Eh, Stelianidise, vy jste už předtím mluvil o konfliktních situacích, o nejzranitelnějších osobách, že jsou to často ženy a eh, dívky, děti, které jsou často zneužívány, sexuálně zneužívány a jsou oběti útoků. Vy jste říkala, že chcete, aby se staly eh, prioritou ve vašem eh, programu. Co konkrétně chcete udělat? Zajímalo by mě, jakým způsobem chcete eh, řešit otázku sexuálního zdraví a reprodukčních práv v konfliktních situacích a jakým způsobem si představujete, že budete tuto prioritu prosazovat. Děkuji. Έχετε δίκιο ότι το θέμα της... Máte pravdu. Sexuální násilí se stalo uh, velkým uh, problémem v krizích, které nastaly v Syrii, uh, v Iráku, v Kongu a, a jinde uh, v Africe. Uh, To jsou otázky, které eh, zbuzují velkou odezvu a my bychom měli být naprosto neústupní při jejich řešení. Existují zvláštní eh, protokoly, eh, které určují, jak se má v takové situaci postupovat. Je potřeba poskytnout lékařskou, eh, ale i psychologickou péči, aby se oběti dokázaly vyrovnat eh, s tím, co se jim stalo jako lékař. Eh, vím, že také potřeba uvažovat, zvažovat potrat, protože žena, která se do takové situace dostala, by na to měla mít právo, ale měla by to být ona, kdo rozhodne přistoupit k potratu a to na základě právního rámce, který existuje v té eh, zemi, kde se to stalo, měla být informována o všech eh, lékařských nebo psychologických aspektech. To je naprosto základní předpoklad eh, respektu k ženám. A také to morální, abychom podpořili ženu, které se to stalo. V případě sexuálního násilí na dětech, na nezletilých eh, dívkách nebo chlapcích. K tomu musíme přistupovat eh, eh, mnohem striktněji, měli bychom poskytnout těmto dětem psychologickou pomoc. A to proto, že to může mít obrovský dopad na jejich životy. A proto by se mělo dostat zvláštního zacházení, například na klinikách. Paní eh, Tenbuk za zelené. Krize eh, vedou eh, k hladomorům. A víme, že to může trvat a že to může velmi zkomplikovat ekonomickou situaci a je potřeba také zajistit dlouhodobější zásobování potravinami postiženého místa. Jaká opatření chcete přijmout proto, aby ta nouzová potravinová pomoc byla poskytována tak, aby to eh, poté také vedlo k udržitelnosti eh, zásobování, aby například eh, se znovu obnovilo zemědělství a aby hospodářství začalo znovu fungovat. Máte pravdu? Při poskytování potravinové pomoci se může stát, že zasáhneme do místního potravinového řetězce. Například náš program Ažir eh, v Sahelu se eh, na to snaží také reagovat. Tento program zahrnuje inovativní metody, ve formě kuponů a v rámci toho se snažíme eh, budovat odolnost eh, místního obyvatelstva. Chceme tedy na pomoci místním producentům potravin, aby eh, začali prodávat ty potraviny, které vypěstují, aby se obyvatelstvo nespoléhalo pouze na dary. Eh, něco podobného již bylo iniciováno v Čadu a v dalších zemích. A eh, to všechno naplňuje tu základní filozofie programu Ažír. Chceme se eh, naučit zajistit místní produkci potravin, protože to je velmi složitý proces, který když se naruší, tak se velmi obtížně obnovuje. Takže prostřednictvím Eh, hotovosti a prostřednictvím kuponů se snažíme eh, to eh, vyřešit. To samozřejmě nevyřeší úplně všechny problémy, ale je to jedno z těch opatření, které by mohlo stabilizovat místní produkci potravy na pomoci místním zemědělcům. Odpovídá to logice která by měla vést k obnově původní situace. Poskytování hotovosti a kupónu na potraviny eh, rozhodně prospívá. Grazie, prezidente. Děkuji. Evropská unie eh, vždycky eh, používala peníze daňových poplatníků na humanitární pomoc ale občané eh, kolikrát eh, nemají informace o tom, co se s těmi penězi děje. To může být kvůli eh, klimatickým změnám, přírodním katastrofám a politickým krizím a je možné, že bude vzrůstat počet těch potřeb, ale až dosud nemáme žádný centralizovaný mechanismus, který by umožňoval daňovým poplatníkům zjistit, kam jejich peníze tečou. A jaké jsou výsledky poskytování pomoci eh, v těch oblastech. A vzhledem k tomu, že byste se měl stát příslušným eh, komisařem, budete podporovat transparentnost udělávání pomoci, budete vytvářet nějaký nový mechanismus, který by měl vysvětlit eh, daní poplatníkům, jaké jsou dopady poskytování pomoci. Vážený eh, kolego, pokud vím, tak eh, panuje plná transparentnost v tom, eh, na jaké účely jsou vynakládány peníze. Když jsem pil panu Christosovi, tak jsem se zmiňoval o tom, že v minulosti byly pozastaveny některé programy kvůli korupce a podvodům, ale eh, bylo mi eh, řečeno, že teď je třístupňový kontrolní mechanismus, který dobře funguje. Samozřejmě, že eh, všechno lze dále zlepšovat. Ale tento kontrolní mechanismus snad funguje dobře, transparentnost při poskytování pomoci již byla zavedena a tak by to mělo být i nadále. Já už jsem se seznámil s hodnocením situace a bylo mi řečeno, že eh, prostředky na úrovni eh, generální ředitelství ECHO se používají správným způsobem a eh, to procento z právně využitých prostředků je tady na nejvyšší možné úrovni v Evropské unii. Je možná, že někdy dochází ke korupci. Žádný systém není úplně dokonalý, ale do značné míry Eh, je poskytování humanitární pomoci bezproblémové. Ta hodnocení eh, kolikrát provádějí soukromí, eh, soukromí konzultanti. A pokud bychom dospěli k závěru, že je potřeba ten systém zlepšit, tak tomu určitě Eh, přistoupíme a budeme se snažit eh, zlepšit eh, a zefektivnit naše postupy tak, aby peníze daných poplatníků byly vynakládány účelně. K tomu musíme přistupovat velmi bedlivě. I moje země se prošla těžkou krizí a trváme na tom, že penězi by se nemělo plítvat. Pan Alzio za nezařazené. Milí kolegové, která krize, pandemie, klimatické změny. My jsme vlastně hasiči některých politik. A některé změny klimatu a jiné problémy jsou přirozené, ale nemůžeme se zbavit odpovědnosti před katastrofami. Myslím na tři tisíce migrantů, kteří zahynuli ve Středomoří. A je to vlastně důsledek politiku západu, zejména to, že Evropa následovala Spojené státy ve špatné politice. Často vidíme politiky skorumpovaných vlád, které jsou vždy trpěné Evropou. Budeme pokračovat v udržování optimálních vztahů se zeměmi, které nedodržují mezinárodní právo, ale které nás nutí platit za důsledky jejich politik a které nedodržují své závazky vůči populaci, pokud jde o peníze, které my dáváme na jejich rozvoj. A doplňková otázka, jaké máte nástroje k dispozici, abyste kontroloval účinnost naší činnosti v terénu, zejména během vážných krizí, jako na Blízkém východě. Děkuji. Milí kolego, budu vůči vám upřímný. V řadě věcí bych s vámi souhlasil, ale v řadě věcí taky nesouhlasím. A myslím, že upřímnost je základem pro porozumění. Pokud jde o humanitární pomoc, která je důležitá pro komisaře pro humanitární pomoc, tak je třeba aby všemi prostředky jsme se snažili mít přístup k obětem, abychom mohli nabídnout naši pomoc. A to se děje nezávisle na politice, nezávisle na evropské politice, která existuje na to téma či na jiné. Snažíme se řešit problémy a vykořenit zlo a zdroj problému. A proto jsem řekl, že základní filozofií je pokračovat v politice paní Georgievy, In but out. Budeme přítomni, budeme in, ale současně, abychom ochránili humanitární pomoc, musíme být mimo, out. A to je strašně důležité. A proto zaručit humanitární pomoc a současně dodržet eh, zásady nestranosti, nezávislosti a humánosti, to nám umožní mít přístup k obětem. My se účastníme projektového týmu, jak to definoval předseda Juncker, ale současně si zachováme možnost eh, jednat ve jménu humanitární pomoci. To je základní podmínka humanitární pomoci, protože bez toho, bychom přišli o tu možnost eh, humanitárně působit. Paní Záborská za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. V posledních dnech se hodně hovoří o Syrii eh, v kontextu uprchlické krize a také o Iráku. Eh, v posledních letech se vzpoury proměnili ve skutečnou občanskou válku. Přes 9 milionů Syřanů bylo vytrženo ze svých domovů. A ze Syrie se, se stala největší bezpečnostní a humanitární krize na světě. V sousedním Iráku teroristé z takzvaného islámského státu nutí křesťany a členy dalších náboženských a etnických menšin prchat do Kurdistánu. Pane komisaři, domníváte se, že evropská pomoc humanitární humanitární pomoc Evropské unie a členských států je dostatečná, co se týče objemu a efektivity, abychom pomohli syrským a iráckým uprchlíkům přežít eh, přicházející zimu. Děkuji vám. Eh, máte úplně pravdu, pokud jde o popis situace. Ta situace je nesmírně vážná a proto paní Georgieva byla v Kurdistánu právě, aby viděla situaci na místě. Situaci uprchlíků, ale také postavení náboženských a jiných menšin. Bohužel činnost eh, islámského státu, jak jsme všichni viděli na sociálních sítích, je hrůzná a musíme postupovat mnohem konkrétněji. Blíží se skutečně zima a víme, že ta situace bude obtížná pro lidi v některých eh, regionech. Pro Kurdistán potřebujeme specifický program, abychom mohli vlastně zorganizovat přežití zimy pro ty uprchlíky. A to v koordinaci s agenturami OSN, abychom měli skutečný program, aby tito lidé přežili zimní období spolu s dětmi a zranitelnými skupinami. A proto jsme, eh, jsme vytvořili naši kancelář v Irbilu, abychom mohli situaci sledovat zblízka, abychom mohli tu situaci také bezprostředně vyhodnocovat. Dokonce funguje mechanismus civilní ochrany, který byl spuštěn v tomto regionu. Snažíme se omezit eh, problémy. Nic víc dělat nemůžeme. Snažíme se spolupracovat s našimi mezinárodními partnery abychom chránili národnostní a etnické menšiny i menšiny náboženské, aby tito lidé přežili zimu. Děkuji. Za socialisty pan Fonzulika. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane kandidáte Strianisi, jak už jste zřejmě řekl, Evropská unie a členské státy přikládají velký význam humanitární pomoci a řízení krizí. Zejména po vstupu v platnost eh, Lisabonské smlouvy. A zmínění humanitární pomoci jako evropské politiky plném slova smyslu. Ta humanitární pomoc a spolupráce má, mají různé způsoby realizace a cíle. Ale po krizové reakci se situace často vyžaduje dlouhodobé zapojení a rozvojovou pomoc. Jak může koordinace přechodu od humanitární pomoci k dlouhodobému a udržitelnému rozvoji přispěje tedy propojením zásady pomoci rehabilitace a rozvoje. Podle sedmého Evropského humanitárního koncenzu. Jak je možné toto podporovat? Jak byste jako komisář pro humanitární pomoc a krizový management spolupracoval s komisařem pro rozvoj a s vysokou zástupkyní pro zahraniční politiku, abyste, aby nevznikaly v tomto důležitém procesu mezery. Děkuji vám. Milý kolego, zmínil jste zásadní otázku. Otázku, která spojuje obě základní osy eh, vytváření odolnosti. Doplňkovost humanitární činnosti a rozvoje. A vy jste popsal rámec spolupráce mezi komisařem pro rozvoj a komisařem pro humanitární pomoc. A je to skutečně tak, je to zásada LRRD, vazba mezi pomocí, rehabilitací a rozvojem. Humanitární pomoc připraví půdu pro rozvoj a pokud to tak je, tak nenastává problém. Budu spolupracovat eh, s komisařem Mimicou a existují příklady pro dobrou spolupráci Máme program Ažír v Sahelu, máme program Share v oblasti rohu Afriky a to je doklad této efektivity. Domnívám se, že existuje ještě prostor pro zlepšení. Můžeme tuto činnost eh, vyhodnocovat a zdokonalovat a musíme bez přestání mít eh, odpovědnost jako náš hlavní nástroj. Musíme vydávat počet. A tento nástroj nám umožní ty stávající procesy zlepšovat. Pokud eh, zachováme tento cyklus a budeme vycházet z hodnocení rizika, z řízení rizika a potom přejdeme k vytváření určité odolnosti. Pokud dodržíme tento cyklus, tak se nám podaří situaci zlepšit a také dojde k řádovým úsporám. Budu se touto linií zabývat a prevence je lepší než léčba. Jedno euro na prevenci umožní zamezit vydání sedmi eur na řešení situace následně. Jedna ku sedmi. Taková je tedy výhodnost eh, prevence. Pan Karsky. Vážený pane komisaři, vy jste zde prohlásil, že nebudete využívat vojenské akce, abyste zajistil že humanitární pomoc je dostupná. To je pozitivní vývoj. Avšak řada mezinárodních charitativních organizací využívá služby vojenských či paravojenských organizací, protože jejich eh, způsob činnosti je někdo, někdy těžko srovnatelný z činnosti profesionální armády. Má otázka je tedy, budete využívat eh, služby profesionálních armád, profesionálních vojáků nebo ne? Já bych eh, chtěl věci upřesnit. Neměl by dojít k nedorozumění. Eh, dosavadní zkušenosti by nás měly orientovat. Základní zásada je, že se snažíme se vyhnout vojenské pomoci při humanitární činnosti, protože tím přicházíme o naši nezávislost a nestranost, naši neutralitu. To musíme hájit za každou cenu, abychom měli přístup k obětem. Avšak došlo k jednomu či dvěma příkladům, kdy vojenská pomoc byla oprávněna u humanitární pomoci, například v Libii kde došlo k vojenské pomoci, abychom zachránili životy. Tam člověk nemůže být proti, když jde o záchranu života. Něco podobného proběhlo také v Somálsku. Máme i nevhodný příklad, a to je Afganistán. Tam se mísila humanitární činnost a vojenská činnost a humanitární pomoc už nemá přístup k obětem. Takže musíme být skutečně velmi opatrní. Třeba situaci posoudit v terénu. To už jsem řekl, že jsme politiky, máme určité zásady, ale také čelíme dilematům na to je třeba reagovat. A to bude úloha komisaře nalézt správné řešení. Ale pokud vojenská akce může zachránit životy jako v Libii, při uplatnění zásad z Osla, tak eh, můžeme zvolit toto řešení, ale pouze v takovém konkrétním případě. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci tady eh, přivídat pana Stelianidese. Naprvé, zaprvé chci vám poděkovat eh, za vaše obrovské odhodlání a doufám, že budete moci ho převést také do praxe ve své práci. Každopádně eh, je tady jedna věc, eh, která mě eh, trápí a to, že v roce 2013 došlo k nárůstu počtu úmrtí u humanitárních pracovníků a to ze strany nejrůznějších teroristických organizací. Pan Mimica se zavázal k tomu, že bude eh, více chránit eh, a že to bude jeho priorita chránit tyto pracovníky nevládních eh, organizací a že zlepší mm, jejich situaci. Nicméně já si myslím, že současná opatření nejsou dostatečná, proto se chci zeptat, co chcete udělat pro to, abyste zajistil fyzické, fyzickou ochranu eh, těchto humanitárních pracovníků, kteří působí v rámci evropských misí. Εκτιμώ πολύ, κυρία συνάδελφε, αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία. Já považuji eh, tuto záležitost eh, za velice citlivou a závažnou. I já to vnímám jako obrovský problém a proto jsem ve svém úvodním vystoupení eh, také ocenil práci eh, britského humanitárního pracovníka, ale musíme být eh, upřímní. Já vím o nejrůznějších bezpečnostních eh, školeních, která absolvují humanitární pracovníci či pracovníci nevládních organizací, ale nevím, o žádných dalších konkrétních bezpečnostních požadavcích na tyto pracovníky. A myslím si, že by v tuto chvíli nebylo moudré mluvit tady o záležitosti, o které nejsem podrobně informován, ale věřím, že eh, společně s komisařem Mimicou eh, budeme moci tuto záležitost eh, řešit, až se s ní obeznámíme. Možná bude potřeba se vyžádat i odborné posudky a na základě nich pak situace řešit. Už tady zazněl dotaz na to, jak řešit útoky ozbrojenců a tak podobně, to s tím eh, souvisí. Každopádně eh, chci připomenout evropskou eh, dobrovolnou akci. Pokud naši dobrovolníci, a já doufám, že se budou účastnit humanitárních akcí, pokud se někteří z nich budou specializovat na bezpečnostní otázky, tak by možná mohli nevládním organizacím v této oblasti pomoci. Je to No, určitý námět eh, ke zvážení. A teď odpovídám na základě informací, které v tuto chvíli mám k dispozici, ale je pravda, že bezpečnostním otázkám se musíme systematicky věnovat. Eh, Děkuji. Eh, pane Sterenedese, mě potěšilo vaše eh, úvodní vystoupení. Pokud budete eh, potvrzen eh, ve své funkci, tak jste se rozhodl, že navštívíte osobně oblasti v Africe obce, které jsou postižené ebolou, abyste mohli situaci přímo v terénu posoudit. Já si myslím, eh, že komise eh, by měla sehrávat strategickou roli a komisař by měl sehrávat strategickou roli a měl by být eh, tím, kdo vede reakci na humanitární krize. Můžete nám tedy potvrdit, že to, co jste řekl, o vaší osobní eh, přítomnosti bude platit eh, pro další závažné humanitární krize, k nímž by mohlo dojít během vašeho mm, mandátu? Vážený pane kolego, stojím si za svým slovem, stojím si za tím, co jsem řekl. Učinil jsem tady e, závazek a ten platí. Vyslovil jsem zde určitý závazek e, ve vašem výboru a musím mu dostat, protože bych samozřejmě jako politik ztratil svou důvěryhodnost. Takže skutečně ano, moje první cesta bude směřovat do oblastí, které jsou postižené ebolou abych se sám osobně mohl přesvědčit o situaci a dále o ní informovat. Pokud jde o otázku větší přítomnosti zdravotnického personálu, tak eh, já si myslím, že právě tady je důležité vyslat takovýto eh, signál. Byl jsem informován o tom, že Spojené království již eh, vybudovalo nemocnice a kontaktovali bývalého ministra eh, Kypru o vyslání kyperských lékařů. Chtěl bych tady osobně přispět jako komisař pro humanitární pomoc a vyslat svou přítomností eh, na místě signál kolegům lékařům, že i oni by se měli do oblasti vydat a pomoci. Myslím si, že je dobré tedy dát eh, osobní eh, příklad, který může mít eh, své praktické následky. Myslím, že bych mohl zmobilizovat další akci a že takovýto krok bude mít i symbolickou hodnotu. Lékaři by se neměli obávat, protože vždy existuje možnost evakuace a Stojí to i ve vašem dopise, že veškerá navržená opatření se navrhují pouze pokud existují eh, možnosti evakuace, protože jinak bychom vysílali tyto pracovníky eh, do oblasti, kde víme, že nebude možné eh, poskytnout dostatečnou zdravotní pomoc. Nyní paní Sargentiny za zelené. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, Janidise. Vy jste mluvil o zapomenutých krizích. Já se chci zmínit o zapomenutých lidech. Jsou to Eh, lidi, k nímž nemáme přístup, eh, například eh, v Jarmuku, v Syrii nebo v Jazídisi. Ale jsou zde také lidé, které nemůžeme oslovit v horách Nuba, v Sudánu a na podobných místech. To jsou eh, lidé, k nimž máme přístup, ale o nichž v podstatě nevíme. Jsou to tedy lidé v oblastech, eh, kde, kam se pomoc nedostává, například na východě Konga, v blízkosti Koma. Existuje mezinárodní pomoc, je k dispozici, ale dále se nedostane. Je tady řada lidí, k nimž se pomoc nedostane, protože vláda či zbouřenci to nedovolí, ale u jiných skupin se dostatečně nesnažíme, nicméně je vidět, že se humanitární prostor zmenšuje a tak mám takovou holistickou otázku, co můžeme udělat pro to, abychom tuto tendenci zmenšujícího se humanitárního prostoru zvrátili. Vážená paní kolegyně, Problém, na který jste poukázala, je nesmírně důležitý. Skutečnost, že prostor pro humanitární akce se eh, zmenšuje, to je skutečně velký problém, stejně jako možnost eh, dostat pomoc eh, k potřebným. Jedná se o problém, pro který neexistuje žádné jednoduché řešení, to je potřeba si upřímně přiznat. Uvedli jsme, že pro humanitární krize je potřeba najít politické řešení, pokud chceme vyřešit jeho eh, původní příčinu. Ale eh, chtěl bych říct, že pokud budu potvrzen ve své funkci komisařem, tak budu vždy připraven vyjednávat i se samotným dňáblem, abych našel řešení. Ano, musíme hovořit eh, s těmi, kteří nám dají přístup do nepřístupných oblastí, protože jinak eh, budeme pouze mluvit a zůstane to pouze teorií. Jako komisař pro humanitární pomoc musím být eh, připraven k diskuzi s kýmkoliv a z tohoto důvodu je tak důležité dodržovat ty klíčové zásady pro humanitární pomoc. Můžeme diskutovat a vést debatu se samotným dňáblem a snažit se ho buď to přesvědčit, a nebo mu nebo ho donutit, aby nám umožnil přístup eh, k těm, kteří humanitární pomoc potřebují. Dalším řečníkem je pan Gils, FDD. Děkuji. Bylo tady hodně řečeno o piráctví u rohu Afriky, protože eh, kvůli dostatku ryb eh, Somálci kolikrát se uchylují k piráctví. Tento trend stoupá podle Světové námořní organizace došlo k nárůstu o 42% v počtu útoků ze strany pirátů u pobřeží Nové Guineje. Piráti eh, eh, se teď soustředí na loupežná přepadení, nejenom na eh, výkupné. A všechno to je v důsledku špatné rybolovné politiky Evropské unie, která vedla k vylovení Eh, ryb v těchto, v těchto oblastech. V roce 2008 eh, eh, Evropský parlament přijal zprávu, kde se upozorňuje na to, že politika Evropské unie vede k chudobě v západní Africe. Nicméně Evropská unie s tím nic neudělala. Teď piráti v západní Africe ohrožují lodní námořní trasy. V dopise předsedy komise Junkra vám se říká, že tyto priority si budou vyžadovat reformu. Reforma znamená změnu. Mohl byste vysvětlit, proč po šesti letech různých varováních předchozí komisaři neudělali eh, s touto situací nic a jak eh, s tím budete eh, zacházet vy? Αγαπητέ συνάδελφοι, είναι ένα Milí kolego, toto je velmi eh, konkrétní věc a ty podrobnosti, o kterých jste teď hovořil, já eh, bohužel neznám. Eh, s touto otázkou jsem se nesetkal s nadměrným rybolovem. Nespadá to do mého portfolia, tedy portfolia komisaře pro humanitární pomoc. A co se týče humanitární pomoci v Somálsku. Tak přes velmi vážné politické problémy, přes velké nebezpečí, které tady hrozí, má, mají Somálci e, značné potřeby. Například potřebují potravinovou pomoc, a já už jsem několikrát se zmiňoval o programu SHARE, který je určený právě rohu Afriky, tedy i Somálsku, a který by měl pomoci rozvíjet tuto oblast. A tento program by neměl být podceňován. Je to evropská politika, která si klade za cíl pomoci místním obyvatelům eh, rozvíjet eh, hospodářství a zlepšit eh, svou hospodářskou situaci. Ale to, co jste říkal o nadměrném rybolovu, v tom já se nevyznám. Ale věřím, že Evropská unie eh, toho udělala hodně pro tento region. Jsme největším dárcem humanitární pomoci a to by rozhodně nemělo být eh, spochybňováno. Ale těm dalším otázkám se nemohu vyjádřit. se by ode mě nebylo správné, abych se vyjadřil k něčemu, o čem, jsem, o čem nejsem správně informován. Pan Jan za nezařazené? Děkuji, paní eh, předsedkyně. Naše potravinová pomoc je častokrát nezbytná. Nicméně někdy podkopává mm, schopnost se eh, těch místních obyvatel se sami uživit. Kolikrát jsou humanitární krize provázené hladomorem, které potom trvají dlouhou dobu, protože eh, poskytnutím humanitární pomoci se naruší eh, ten producenský řetězec můžete se zaručit, že pokud eh, bude nezbytné poskytnout potravinovou pomoc, tak místní producenti potravin nebo ti, kteří mají k dispozici potraviny na druhém místě, budou chráněni před bankrotem. Já už jsem se e, zmiňoval o například programu Ažír, který e, funguje v Sahelu a který e, obsahuje tyto možnosti. To je program, který se snaží chránit místní produkci potravin. A už jsem také říkal, že potravinová pomoc eh, se teď kolikrát provádí formou hotovosti a formou eh, kuponů na potraviny, což dává možnost eh, Eh, těm místním obyvatelům si nakoupit potraviny eh, na místě, takže už se nevydává eh, nevydávají potraviny samotné, protože kolikrát jsou problémy s její distribucí nebo nedorazí k těm, kteří skutečně potřebují. A vím, že v minulosti s tím byly značné problémy. Samozřejmě se to může lišit podle okolností na daném místě, ale Měli bychom podporovat tu schopnost eh, odolnosti eh, místního obyvatelstva. A je potřeba zohledňovat specifické eh, místní podmínky tak, aby ta pomoc, kterou my nabízíme, neměla tak drcující dopad na místní produkci potravin. Už jsem hovořil o odolnosti, o tom, jak je můžeme eh, postupně budovat eh, a tím by se mělo eh, řídit poskytování evropské potravinové pomoci. Odborníci na tuto problematiku s tím mají velké zkušenosti, dobře to vyznají a já si myslím, že Eh, předtím, než s těmito návrhy přišly, tak eh, to měli promyšlené. Všechno to, co eh, já vím o těch programech, které mají podpořit odolnost místního obyvatelstva, vím, že tyto programy fungují a měly by se postupně rozšiřovat a měly by zaujímat větší místo v rozpočtu. Generální ředitelství ECHO. Pan Hejs? Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vítejte tady, pane kandidáte, a děkuji také za vaše upřímnost, kterou odpovídáte na otázky. Jak asi dobře víte, eh, řešení eh, krizových situací je velký problém pro Evropskou unii a pro vlády členských států, ale já mám tři konkrétní otázky. Za prvé, Evropa je bohatá, my máme velké štěstí, že v Evropské unii. Máme řadu nevládních organizací, které odvádějí vynikající humanitární práci. Jak můžete zlepšit zapojení nevládních organizací v oblasti eh, eh, nouzové pomoci? Jak víte, v roce 2016 eh, by eh, se měly znovu vyhodnotit pravidla v této oblasti, až budeme znovu hodnotit fungování víceletého finančního rámce. S jakými podněty budete chtít eh, přijít, jak budete chtít podpořit více pomoci? Je to za nedlouhou dobu. A moje třetí otázka, co uděláte s tím, aby financování humanitární pomoci bylo předvídatelnější? a včasné, aby jsme tím pomohli těm nevládním organizacím, které se snaží řešit zrůstající počet krizí na celém světě. Děkuji za vaše milá slova. Máte naprostou pravdu. Naším hlavním úkolem je vyvážit eh, naše závazky eh, z prostředky, které máme k dispozici. A to je také eh, naším hlavním cílem v rámci komise. A s vaší pomocí musíme přesvědčit kolegium komisařů o tom, že humanitární pomoc je Eh, velmi důležitá, že musíme financovat eh, nevládní organizace, které potom eh, humanitární pomoc poskytují. To je náš hlavní cíl a toho bychom se měli snažit dosáhnout ještě před tím přeskumem v polovině období víceletého finančního rámce. Je to současné rozhodnutí rozpočtového výboru je velmi důležité. Znamená to, že parlament eh, podporuje tyto věci a tím vysílá signál. A rozhodnutí vašeho výboru 10. září bylo eh, zasadit se o vyvážené, eh, vyvážený rozpočet v této oblasti a já v tomto úsilí eh, chci společně s vámi pokračovat tak, aby eh, prostředky byly eh, dobře vyvážené, abychom byli schopni poskytovat finance nevládním organizacím. A tím také posílíme naši prestiž na celém světě. Paní eh, Schlein za socialisty. Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, pane komisaři. Velmi často čelíme problém v důsledku povodní a dalších přírodních katastrof, ale těm kolikrát lze zabránit. A to proto, že my zvyšujeme riziko takovýchto eh, jevů. A měli bychom se zaměřovat více na prevenci a na odolnost místních komunit, protože to je mnohem finančně účelnější. Brzy bude vydána zpráva OSN, eh, to by mělo být příští rok v Japonsku, která se zaměřuje na tu problematiku a tu zprávu bychom se měli prostudovat a měli bychom potom její závěry eh, zohlednit u nás v Evropské unii. Co si o to myslíte vy? Ano, vy jste eh, správně eh, řekla, že by větší část našeho rozpočtu měla jít na prevenci. Už jsme hovořili o tom, že euro vynaložené na prevenci nám ušetří 7 euro, které bychom vynakládali na odstraňování následků eh, přírodní katastrof. Na to nám ušetří prostředky, které bychom mohli lépe využít eh, jinde. A tím by se měla naše práce řídit. Eh, vy jste se zmiňovala o konferenci, která by se měla konat v roce 2015 a která by měla eh, stanovit eh, společná globální pravidla. A my bychom k tomu měli přispět, měli bychom vytvořit společné evropské stanovisko. A proto bychom měli neustále koordinovat naše úsilí a snažit se dospět eh, k tomuto stanovisku, protože tím pádem to bude mít větší váhu protože ehm, to sebou ponese vliv parlamentu, vliv komise. Možná, že by bylo dobře uspořádat nějaký společný workshop, kde bychom společně mohli diskutovat o tom, jak eh, přijmout eh, společné silné stanovisko, což by nám umožnilo posílit naše postavení a prosadit eh, náš názor. Tak bychom měli postupovat, měli bychom se zaměřit na prevenci, protože prevence je lepší než léčba a to platí kdekoliv. Já jsem se setkal s lidmi na našem generálním ředitelství, kteří to velmi silně věří a v tom bychom je měli eh, podpořit. Víme, že na světě se odehrává řada krizí a my bychom měli maximalizovat naši úsilí, abychom eh, pomohli těm lidem, kteří tím byli postiženi. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych měl ještě jednu otázku týkající se eh, léčiv protože tam, kde kolikrát potřeba eh, humanitární pomoci, je potřeba velmi rychle nasadit účinné léky, které by měly zabránit vypuknutí některých nemocí. Eh, Při v těchto situacích často eh, působí antibiotika, ale ta ztrácejí svoji účinnost, protože roste mikrobiologická rezistence těchto eh, v případě nasazení těchto léků. A jaká opatření chcete tedy podniknout ve vaší oblasti působnosti, abyste včas a preventivně mohli eh, intervenovat tam, kde je potřeba nasadit tato léčiva velmi rychle a také jak byste mohli přispět k vývoji nových léčiv, protože se odhaduje, že to trvá v příštích 15 až 20 let, než se eh, vývoj nových léků nebo ta nová léčiva, která jsou vyvíjena, dostanou až k pacientům, kteří je potřebují. Eh, vy jste mi teď připomněl eh, moje studium, eh, studium na vysoké škole, protože tam jsme probírali alternativní léčbu a to, jaké jsou rozdíly mezi klasickou medicínou a alternativní medicínou a jak působí konvenční léky. Možná, že o tom byste měl promluvit také s komisařem, který bude mít na starosti zdravotnictví. A s tím e, já už jsem setkala, probírali jsme boj proti ebole, to bylo velmi konstruktivní. Problém rezistence vůči antibiotikům, to je e, jev, který všichni dobře známe. A já myslím, že tady jsou také speciální nevládní organizace, které se snaží tento problém řešit a které se snaží vyhodnotit ta ložiska nebo ohniská infekcí a analyzovat eh, mikroby tak, aby mohly nasadit antibiotika, která by mohla být eh, nejúčinnější. Otázky alternativních léčiv, to je něco jiného. A samozřejmě v rámci spolupráce s nevládními organizacemi a s dalšími agenturami není možné vyloučit, že eh, budou nabízeny alternativní způsoby léčby. A, a v Africe určitě existují alternativní metody, které eh, by mohly prospět místnímu obyvatelstvu, které by mohly mít dopad už jenom díky svému psychologickému efektu, protože jsou to eh, tam uznávané metody, ale to by mělo vyplývat eh, z analýzy a měli by to provádět, eh, eh, měli by to provádět odborníci v nevládních koordinací, které se na to zaměřují. Děkuji našim. Dalším řečníkem je pan Gerens. Děkuji. Pane kandidáte, několikrát jste uvedl, že vaše první návštěva bude v zemi zasažené ebolou za dva nebo tři týdny se počet obětí zdvojnásobí, pokud se nic efektivního nestane. Takže budete v listopadu budete jmenován komisařem a v té době bude počet čtyřnásobný. Krize začala v březnu a reakce mezinárodního společenství byla minimálně mimo rozsah této výzvy. Nemyslíte si, že vyhodnocení multilaterálního zdravotního systému by bylo na místě vzhledem k nepochopitelné pomalosti a podcenění? Nemyslíte si, že vaše druhá cesta by měla být do Ženevy, abyste se výrazně projevil a byl poměrně eh, hlasitým výrazem a říci, že některé věci prostě nefungují. Je třeba v tom udělat pořádek. Tato krize má tvář, má tvář odpovědnosti a my se k tomu musíme všichni postavit. Máte pravdu. Prezident Obama to přiznal usnesení rezoluce Rady bezpečnosti také říká, že reakce byla pozdní na ebolu. Abych byl spravedlivý, musím říci, že paní Georgieva již v březnu zvonila na poplach a poslala první finanční prostředky, první eura takže Evropská unie jako první vyslá správné sdělení. Je třeba to říct, abychom byli spravedliví v našem hodnocení. Ale máte pravdu. Je třeba, aby v rámci multilaterálního zdravotního systému byly řečeny věci jasně. Otáleli jsme. Proč jsme otáleli? Došlo k prodlení, skutečně. A domnívám se, že první cesta musí být do zasaženého regionu, protože dnes je důležité ani ne tak eh, mluvit, ale důležité je to, co děláme v praxi. Musíme čelit situaci. Ta situace je před námi, je to co stojí problém. Já už jsem to řekl, epidemiolog ze Světové banky řekl, že poprvé se setkáme s takovou epidemií. Takže podle mého názoru je třeba návštěvy v dotčeném regionu a díky tomu bude možné nadále mobilizovat, upozorňovat a konkrétně jednat. Na místě je potřeba mobilní jednotky, zdravotníky, lékaře a postupně potřeba obnovit zdravotnický systém v dotčených zemích. Pokud to neproběhne současně, tak budeme budovat na písku. A je třeba za každou cenu obnovit zdravotnický systém v těchto zemích. Děkuji. Chci připomenout všem, aby se drželi řečnické doby. Máme spoždění 10 minut. Paní Sanchez Caldente Zague. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste eh, Kypřan a proto je pro vás toto téma velice eh, důležité. Kdy v roce 2010 dostala Palestina poměrně značnou částku humanitární pomoci Následovaly ovšem útoky na palestinské nemocnice, 26 škol bylo kompletně zničeno a já se chci zeptat na následující. Eh, myslíte, že by bylo možné, abyste zatlačil na Izrael, aby na sebe vzal odpovědnost eh, za škody, které spáchal na eh, zařízení, které jsme financovali z naší humanitární pomoci? Myslím si, že to je více ne, důležité právě dnes za současné situace v Gáze. Myslím si, že naše pomoc by byla v této oblasti účinnější, kdyby nemusela překonávat tyto překážky. Je známo, že Kypr je velmi blízký regionu, kde probíhají velké humanitární krize. Palestina, pásmo Gazy, Syrie. A všechny okolní země velmi trpí. Já jsem hovořil o Libii, o Libanonu. Nevím, jak tato země je schopna nadále přijímat takové proudy uprchlíků. Je to skutečný geopolitický šok a musíme být velmi pozorní vůči tomu, co se děje v regionu. Ještě odbočka k tomu, co jste e, říkala k mému původu, že jsem z Kypru. Skutečně v regionu Gamar e, infrastruktura vybudovaná Evropskou unii byla poškozena. A víme, že Evropská unie již požádala o odškodnění Izrael. A je to správné, musí to pokračovat. Není možné, aby prostředky daňových poplatníků z Evropy poskytnuté na humanitární pomoc a obnovu byly takto plítvány. A pokud je o obecnější politický rámec, eh, asi si uvědomujete, že každý komisář musí respektovat evropskou politiku v obecném slova smyslu a musí se na problémy dívat eh, z obecného úhlu pohledu. Před měsícem eh, rada po příměří v pásmu Gazy byla zcela jasná. Evropská unie podporuje, podporuje příměří, podporuje Palestinu a Izrael a věříme, že to bude pokračovat, abychom měli více. Jak, budete mít čas nakonec, jak už jsem vám řekl, říká paní předsedkyně. Paní Hojbuch. Pane Stylianisi, já bych vám chtěla poděkovat eh, za to nadšení a odhodlání, se kterým tady vystupujete Zdá se, že vám leží na srdci osud eh, těch lidí, kterým byste měl pomáhat. A to je základní předpokladem pro výkon vaší funkce. Někde se objevuje kritika, že ta eh, spolupráce s místními aktéry při poskytování humanitární pomoci je kolikrát ignorována nebo zanedbávána. Jak eh, tomu chcete zabránit? A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 spolupráci s místním společenstvím. je to, co mi bylo řečeno, tato diskuse by mohla být plodnější. Byl jsem informován, že evropské nevládní organizace mají kontakty a spolupracují s místními nevládními organizacemi, které nemohou být zahrnuty v našich programech kvůli kritériím, které používáme, pokud je o jejich ekonomické eh, řízení a know-how. Takže takto se snažíme mít kontakty v terénu. A máme takovou legislativu, že naše nevládní organizace musí být registrovány v EU. To je praktická otázka. Já jsem byl informován, že skutečně spolupracujeme. A pouze pokud dochází k takové spolupráci s místními subjekty, tak máme za to, že nevládní organizace mohou vykonat svou práci. Vy naznačujete, že je to vážný problém. Musím se tím zabývat. Pokud eh, získám konkrétní informace, kde je problém, musím zjistit, zda to souvisí s místními podmínkami, nebo zda je to obecnější jev. Protože pokud eh, přijímáme, že naše nevládní organizace, které jsou registrovány po splnění celé řady kritérií, nechtějí spolupracovat s místními organizacemi, tak potom skutečně máme problém. Ale pokud je to konkrétní problém jedné oblasti, tak je to jiné a musíme se tím zabývat a pokud se to potvrdí, tak je to problém a musíte mi říci, kde k tomu dochází. Evis EFDD. Děkuji, pane kandidáte. Přístup k voním zdrojům nebo nedostatek přístupu vyvolává problémy. V roce 2050 bude 200 milionů lidí, kteří budou mít tento problém a Eh, předpoklady se zvyšují v tomto směru. Dochází k problému energie a díky klimatickým změnám v roce 2013 se vynaložilo na humanitární pomoc v oblasti vody 2 miliardy euro. V krizových situacích využívání nových technologií by mohlo vyvolávat problémy. V roce 2012 například jsme eh, představili takzvaný water, bambusový, bambusovou strukturu, díky níž jsme schopni získat 2 miliony litrů vody zpět ročně. Dokážeme také eh, produkovat vodu na základě solárních technologií. A nemyslíte si, že by stalo za to zavést eh, takové technologie, které vytvářejí nové přitosti. hovoříte oprávněně otázku klimatických změn, což je obrovský problém pro lidstvo. A my všichni máme zde vlastní odpovědnost, pokud jde o klimatické změny. Jsme na tom lépe než jiní. Já znám problémy, které máme, které souvisují eh, s pravidly pro mise a podobně, ale během setkání s eh, hosty z jiných regionů vidíme, že jsme na tom lépe, protože jsme průkopníky. Klimatické změny vyvolávají klim- přírodní katastrofy, velké záplavy v Evropě, to, co jsme viděli na západním Balkánu v květnu, to vše vyplývá z klimatických změn. Subsaharská Afrika kvůli klimatickým změnám zaznamenává právě tyto problémy. Takže Evropa má odpovědnost, musíme hájit naše postoje týkající se klimatických změn, ale současně musíme také působit preventivně. Preventivně vůči povodním v Evropě. Musíme využívat mechanismy civilní ochrany. My po členských státech žádáme určité projekty snažíme se uplatňovat zásadu odolnosti v Sahelu, kde dochází k suchu. Je třeba nalézt prostředky zachování vodních zdrojů, abychom tomuto regionu poskytli vodní zdroje, abychom byli schopni zde zavlažovat. A to je součástí našich plánů a záměrů. Paní Chmenez Beseril, děkuji. Já bych vám chtěla eh, poděkovat za to, že jste řekl, že se chcete soustředit především na eh, oběti a že chcete být hlasem těch, kteří nejsou slyšet. Já bych se, chtěl, eh, já bych se chtěla soustředit na oběti v Nigerii, kde došlo k únosu dívek teroristickou skupinou a s cílem vytvořit v Nigerii kalifát. Tisíce osob v této zemi již zemřely, jsou tam miliony vnitřně vysídlených osob, to znamená, situace je skutečně mimořádná, je třeba mobilizovat účinnou pomoc. Ukázalo se, že je to právě chudoba, která je živnou půdou pro takovýto teroristický čin a teroristické organizace. Jakým způsobem se chcete vypořádat s humanitárními krizemi, které pramení eh, z teroristické činnosti, tak jak jsme toho teď svědky v severovýchodní Nigerii. Dále, jaká opatření chcete přijmout, abyste se vypořádali s humanitární krizí v této zemi, kde na dvě miliony dětí trpí podvýživou, což je jedno z nejhorších čísel z celé Afriky a je tam také nejvyšší, mm, celosvětově nejvyšší dětská úmrtnost. Děkuji. Nigerie je země, kterou považujeme za velmi bohatou. Pokud jde o HDP, má největší problém špatné výživy u dětí. A Boko Haram, organizace, která unesla e, děti, vyvolala obrovský problém na severu Nigérie. My tu organizaci známe, víme, čeho je schopná a již má za sebou 4 tisíce obětí. To, čeho je třeba v Nigerii, je ve spolupráci s vládou snažit se vytvořit, eh, bojovat se špatnou výživou a s hladem a snažit se o právě vytváření odolnosti ale právě v rámci rozpočtových pravidel je třeba přesvědčit eh, nigerijskou vládu, aby jednala důrazně při vytváření této odolnosti. Evropská unie nemůže nepomáhat Nigerii. Musíme i nadále poskytovat eh, pomoc děde, dětem a uprchlíkům, i když existuje Boko Haram, ale otázka politického řešení nám umožní překonat humanitární krizi. To je součástí globálního přístupu a jako projektový tým s, spolu s koordinací paní Mogherini se pokusíme zlepšit situaci v Nigerii a postupně budeme omezovat eh, činnost eh, organizace Boko Haram, protože se dopouští barbarských zločinů, které všechny známe. Děkuji. Další za socialisty pan Silva Pereira. Děkuji, paní předsedkyně, pane kandidáte. Eh, chci se vrátit k dramatickému problému uprchlíku. Když vidíme celá společenství, která zoufale potřebuje mezinárodní pomoc, chápeme, že, že třeba efektivní evropské humanitární politiky. Musíme maximálně využívat stávající zdroje, ale třeba, aby byla i efektivní spolupráce se všemi dotčenými partnery a jedním z největších partnerů je úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN s Antoniem Gutierrezem v čele, který odvádí úžasnou práci. Chci se zeptat, jak může posílit spolupráci EU s úřadem Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN. Moje druhá otázka se týká jiného partnerství. Partnerství s nevládními organizacemi. Jak může Unie zhodnotit účast nevládních organizací při konkretizaci humanitárních operací, protože to je klíčové pro úspěch těchto zásahů. Děkuji. Děkuji, milý kolego. Hovoříte o velmi důležité věci která bude také předmětem jednání v Istanbulu. Hum, efektivní humanitární pomoc. Musíme neustále naši činnost vyhodnocovat, protože je velký prostor pro zlepšení. Musíme tedy tyto věci projednávat, abychom dospěli ke společným evropským postojům a abychom cestou dialogu do summitu měli co říci a měli co říci něco významného. Pokud jde o pana Gutiereze, Vysokého komisaře pro uprchlíky, tak jsem s ním již jednal na celou řadu témat a zná velmi dobře tuto problematiku a domnívám se, že skutečně eh, pomůže tomuto postupu, abychom byli schopni problém uprchlíků řešit a uchopit. Je tolik uprchlíků kvůli všem existujícím humanitárním krizím, že je třeba velké spolupráce s OSN. Spolupráce s Evropskou komisí je vynikající a potřebujeme ještě zdokonalit tuto spolupráci. Krize v Syrii a v Iráku což jsou krize naprosto aktuální, palčivé. A OSN a pan Gutierrez mají zde zvláštní roli v tomto kontextu. My jsme o tom mluvili, budeme o tom mluvit nadále před, eh, i před nadcházejícím summitem. Spolupráce s OSN zapadá také do reformního programu OSN. A i tady povedeme podobná jednání. Děkuji pan Karsky za EKR. Spolupráce pomiędzy Unii. Děkuji. Spolupráce mezi Evropskou unii a Spojenými národy se během let postupně vyvíjela. Obě dvě organizace eh, se ve svých názorech často shodují a shodují se také jejich programy, pokud jde o řízení krizí, prevenci eh, konfliktů, eh, vyjednávání a obnovu. Pokud jde o humanitární pomoc, vše je regulováno eh, zvláštními administrativními a finančními dohodami a zde se chci zeptat, co můžete udělat eh, pro zlepšení a zefektivnění této spolupráce? Jak bychom mohli posílit spolupráci mezi OSN a EU a jaké části této administrativní a finanční eh, dohody by mohly být buď to zeštíhleny, anebo naopak posíleny? είναι όντως κοινώς παραδεχτό ότι Ano, je to bráno mm, jako fakt, že spolupráce mezi OSN a Evropskou unii je na velice dobré úrovni. 40 našich prostředků směřuje agenturám OSN, protože ty mají příslušné know-how, specializaci, jsou přítomné po celém světě a naše spolupráce by tedy s nimi měla pokračovat. Spolupráce musí být udržena na co nejvyšší možné úrovni a bude tomu taky nadále, protože to je skutečně nezbytné. Pokud jde o zlepšení eh, určitých eh, metod a možností, tak samozřejmě je to vhodné. Ukázalo se to v případě eh, Haiti, kde došlo k určitým koordinačním nedostatkům a nedostatkům ve vedení a rovněž problémům s odpovědností. Takže o těchto záležitostech je potřeba diskutovat a jsem zde uvedl, že jsem se sešel s Valery Mesem, který odpovídá za této záležitosti a v rámci eh, diskuze se nám, myslím, podaří eh, dospět k aktualizaci vzájemné spolupráce a podaří se nám vyřešit eh, problémy, na které jsme dříve narazili při vypuknutí humanitárních krizí. Měli bychom se také pokusit, a to je velice důležité, najít nové dárce, zejména eh, v muslimských státech a státech zálevu, což by pomohlo eh, vzájemnému zblížení a umožnilo by nám to dostat se do oblasti, kam zatím přístup nemáme. Děkuji, eh, pane se děkuji vám za jasné, jednoznačné odpovědi. Vy jste hovořil eh, o tom, že v Nigerii je eh, obrovský, eh, obrovský problém. Já tomu říkám kleptokracie. Je to myslím, zcela evidentní eh, příklad eh, a myslím si, že Evropská unie by měla být velice přísná, přísná na eh, vlády, které na sebe neberou příslušnou odpovědnost a týká se to také Izraela, abychom byli konkrétní, protože podle ženevských dohod je důležité, aby okupující stát eh, dbal na základní životní potřeby okupovaných eh, a Izrael v Gaze neinvestoval a nevydal nikdy eh, žádné prostředky, my rekonstruujeme, oni ničí a je to zaciklená situace. To MMF říká, že 60 vlastně prostředků nakonec je ve prospěch Izraele. Takže je třeba žádat po Izraeli, aby se chopil své odpovědnosti a zaplatil odškodné, které po něm žádáme a za druhé souhlasíte s tím, že je třeba žádat dodržení druhého bodu izraelsko-evropské dohody, to znamená žádat respektování lidských práv, nebo si myslíte, že se tomuto můžeme eh, vyhnout eh, a eh, zavírat před tímto oči a předstírat, že situace nevidíme? Děkuji vám za vaše slova. Máte pravdu. V některých státech je otázka eh, zprávy, vnitřní zprávy, vlastně tou nejdůležitější otázkou. Je zcela zásadní. A aby humanitární pomoc skutečně eh, dorazila k těm, kteří ji potřebují, tak je potřeba některé věci začít řešit. To je pochopitelně často velká výzva. Zvláště pokud chceme k věci přistupovat eh, holisticky. Měli bychom o těchto věcech eh, diskutovat v rámci projektového eh, týmu. Pokud jde o Izrael, tak eh, já myslím, že k tomu jsem se jasně vyjádřil. Je tomu tak, že došlo ke zničení budov, eh, které byly financovány z evropské pomoci a v těchto případech eh, budeme žádat očkodné. Pokud jde o přístup do Gázy, tak po příměří eh, se zdá být přístup možný a některé mise či možnosti zaslat léky či jinou eh, materiální eh, pomoc eh, už existují a tato pomoc se již na místo dorazila. Ovšem, jak se bude situace dále vyvíjet, to je zásadní věc a velký problém. Všichni víme, že otázka Palestiny působí celosvětové problémy, má to celosvětové důsledky. Již jsem zmínil rozhodnutí z 30. srpna, rozhodnutí Rady z 30. srpna a ve svém závěrečném projevu se, myslím, k tomuto ještě znovu vrátím a jasně se k tomu vyjádřím. Za EPP nyní další otázka. Děkuji. Vážený pane Desi, pokud je o budoucnost humanitární pomoci, myslím, že bychom měli investovat eh, do prevence přírodních katastrof. Na druhé straně jsme svědky velice komplikovaných krizových situací, což znamená, že musíme úžeji spolupracovat s místními eh, komunitami, s místními úřady, protože eh, ty mají eh, mm, lepší možnosti distribuce humanitární pomoci a také zvyšování odolnosti vůči krizím a konfliktům. To je věc, která značně závisí na samotných místních komunitách. Nicméně, kdykoliv dojde k nějakému sehnání, selhání při distribuci pomoci musíme zajistit alespoň to, že zmírníme eh, riziko toho, že se stane eh, to nejhorší. Takže pokud jde o spolupráce při distribuci eh, pomoci s místní úrovní, to je velice důležité. Chci se zeptat, co uděláte pro to, abyste akceschopnost místních komunit podpořil.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 prvním bodem naší strategie pro předcházení eh, katastrofám. My bychom tento přístup chtěli maximálně rozšířit. Eh, za každou cenu by a v každém případě bychom především měli eh, krizím a katastrofám předcházet. Já už jsem to říkal, že každé euro, které vynaložíme, vynaložíme na prevenci, nám uspoří 4 až 7 eur které bychom museli vynaležit na řešení nastálého problému. Takže chceme využít této politiky, chceme využít eh, místních aktérů, ale samozřejmě mm, jednotlivé případy je potřeba posuzovat eh, individuálně. Projekt eh, či iniciativa Ažir v Sahelu se hodně liší od programu Šer v africkém rohu a role místních komunice také liší podobně v Jižním Sudánu. Politická situace eh, je tam tak komplikovaná a tragická, že v podstatě není možné eh, jakkoliv eh, budovat odolnost. A to též platí o Kongu. Takže v řadě případů se nemůžeme obrátit na místní aktéry, protože k ním nemáme vůbec přístup. Případy a situace se tedy od sebe liší a je to třeba vždy zohlednit při eh, budování odolnosti a při eh, snižování rizik eh, vzniku krizí. Ale myslím si, že dosavadní přístup se ukázal být tím nejlepším a ve spolupráci s komisařem pro rozvoj a jeho generálním ředitelstvím musíme postupovat eh, stejnou cestou a udržet si 20 financování pro tento sektor. To si myslím, že je velice důležité. Děkuji, pane komisaři, děkuji za eh, vaše odhodlání a za to, že stělesňujete politiku, která je důležitá pro Evropu, na kterou můžeme být pišní a je potřeba projevit eh, to evropské vlastenectví, to je správné. A jak také říká kolega Louis Michel, vy eh, budete stělesňovat tuto politiku, měl se sadit do toho, aby eh, byla viditelnější. Ale teď eh, vážně já mám otázku, která tady ještě nepadla, i když možná trochu souvisí s tím, co jste říkal o SN. My dáváme 40% pomoci na světě, ale nejsme v tom sami. Dnes se objevují noví dárci Mohl byste, eh, už jste se zmiňoval o eh, státech v Perském eh, zálivu, ale je tady také Turecko, Brazílie a další a oni ty, tu pomoc neposkytují za stejných podmínek jako my, ale my musíme s nimi spolupracovat a musíme si také představit, jak bude vypadat ta situace za deset let, takže jak se díváte na tu spolupráci a za jakých, nebo na základě jakých pravidel? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. To je skutečně podstatná záležitost. Hledání nových dárců. Na světě je obrovské množství humanitárních krizí a nikdy na to nebude dostatek prostředků. Potřebujeme tedy nové dárce a také nové přístupy k financování. A proto také diskutujeme o eh, nějakém svěřeneckém fondu. Všechny tyto věci jsou nesmírně důležité, ale Brazílie, Čína, Rusko, Turecko, ty země, které jste jmenoval, země zálivu, všechny tyto země by měly sehrát svou roli při hledání nových dárců. Je velice eh, důležité, abychom eh, našli nové dárce, protože bez nich si myslím, že není možné eh, nastavenou úroveň humanitární pomoci udržet. Takže nový komisař pro humanitární pomoc by se měl snažit mobilizovat aktéry po celém světě a získat eh, nové dárce. A proto také summit v Istanbulu je tak důležitý a je velice dobře, eh, že se bude konat právě v Turecku, protože to je vyslání určitého politického signálu směrem k dalším muslimským státům. Měli bychom tedy využít této skutečnosti před samotným summitem i během něj. Domnívám se, že hlavním cílem Evropské unie i OSN by mělo být nalezení nových dárců, které, kteří pomohou řešit humanitární krize, ale samozřejmě bychom měli uvažovat i o jiných řešeních typu svěřeneckého fondu. Jsou tu jistě jiné možnosti, jako další spolupráce mezi členskými státy Například na pobřeží Slonoviny jsme dosáhli okamžitého financování díky Francii a 140 milionů jsme dostali ze Spojeného království, takže všech nástrojů a možností je potřeba využívat. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste řekla jednu větu, která se mi velmi líbila, no ta se objevuje i v tom vašem písemném prohlášení, eh, že chcete pomáhat při těch zapomenutých krizích, kde trpí obyvatelstvo a kde to jsou konflikty, které e, se ztratily e, ze zraku veřejnosti. Ale se také říká, že vaše první cesta povede do Afriky, do toho regionu, který je postižený ebolou. Já bych chtěl připomenout krizi v Jižním Sudánu, e, kterou už veřejnost nesleduje s takovým zájmem. Před třemi lety došlo k vyhlášení nezávislosti toho státu. Tehdy všichni tam se na to dívali s nadějí, ale teď už tady rok trvá humanitární krize kvůli občanské válce. Já se chci zeptat, jestli podnikl nějaká opatření, abyste pomohl těm statisícům lidí, kteří museli uprchnout ze svých domovů a kteří potřebují humanitární pomoc. Evropská unie přivítala nezávislost Jižního Sudánu a se ptat, jaká politická opatření také podnikne komise, aby zredukovala utrpení, které tady které postihlo řadu lidí. Máte pravdu. Nesmíme zapomínat eh, na ty polozapomenuté krize. Je potřeba um, hovořit o pomoci Jižnímu eh, Sudánu. Evropská unie v tomto roce poskytla 50 milionů euro, to bylo v červnu, a 30 eh, milionů eh, před na začátku roku a dalších 33 milionů, které mají jít z toho rezervního fondu pro naléhavé případy, takže celkově to bude více než 100 milionů euro, což tedy znamená, že my jsme na Jižní Sudán nezapomněli. Ty výsledky ale nejsou eh, moc eh, nadějné, v tom regionu nadále přetrvávají vážné problémy. Je tady problém s eh, hladomorem, s podvýživou, je tady problém s přístupem do toho regionu, kde se válčí. Také není možné využívat ropná naleziště, protože to je jedno, což je škoda, protože to je zdroj velkého bohatství pro tuto zemi. A zase bychom se měli pokusit zlepšit odolnost místních komunit, což je v jádru evropské politiky. Měli bychom eh, stimulovat hospodářský rozvoj. Je to jedna z nejchudších zemí na světě A já bych chtěl eh, citovat jednoho japonského experta, který říkal, že musíme hledat udržitelná politická řešení. Není možné eh, do nekonečna posílat humanitární pomoc. A proto bychom měli přijít s nějakým návrhem politického řešení, ale samozřejmě eh, to potravinou pomoc musíme nadále poskytovat. Um, thank you. I'm on the last page of questions. be pleased. Už se blížíme konci, už nás zbývá jenom šest Eh, řečníků. Pan Dá za socialisty je další. Pane eh, kandidáte, už jste se zmiňoval o boji proti klimatickým změnám, to je velký problém. 32 milionů lidí jenom v roce 2012 eh, muselo pustit své domovy v důsledku přírodní katastrofa. většina z těch katastrof Eh, byla způsobena klimatickými změnami, ale ne všechno se to dostane do médií. Eh, kolikrát eh, jsou zemědělci postiženy suchem ve střední Africe nebo dochází k povodním k Jižní Asii a miliony lidí Eh, musí opouštět své domovy, protože se nestíhají přizpůsobit eh, změnám v klimatu. Vzhledem k tomu, že asi bude narůstat počet různých takových eh, katastrof a bude zrůstat potřeba humanitární pomoci, tak se chci zeptat, jestli budete spolupracovat se svými kolegy, kteří mají na starosti boj proti klimatickým změnám, aby se zvyšovala odolnost těch místních komunit vůči takovýmto katastrofám. Evropská politika v oblasti klimatických změn je dobře podložená a stabilní a proto eh, je i v nové komisi eh, komisař, který bude mít na starosti tuto politiku. A ta politika by měla pokračovat, jak tomu bylo až dosud. a usilovat o dosažení konkrétních eh, výsledků. Je evidentní, že příčinou celé řady přírodních katastrof eh, jsou klimatické změny a rozhodně bychom neměli se vracet zpátky do minulosti. Měli bychom přesvědčit i ostatní státy, aby se vydali stejným směrem, jako my bohužel až dosud Eh, to státy odmítali, odmítali přistoupit na snižování emisí CO2, ale my bychom v tom měli pokračovat a měli bychom být také pišní na to, že jsme průkopníky na světě v této oblasti. Měli bychom eh, budovat systém civilní eh, ochrany, měli bychom také eh, mít k dispozici rychlou humanitární pomoc a tak reagovat na přírodní katastrofy. Fukushima, Haiti, to jsou katastrofy, které kolikrát zahrnují celou řadu aspektů. A Evropská unie je schopna pomoci v takových případech. Je možné, že například na Haiti docházelo k problému s koordinací, ale Evropská unie tam rozhodně byla přítomná a e, pomoc e, distribuovala. Další řečník za EPP. Pane e, komisaři, já jsem od vás rád slyšel, že budete věnovat Eh, zvláštní pozornost eh, lidem eh, s postižením. A proto mám následující otázku. Možná, že víte, že Evropská unie ratifikovala umluvu o právech osob s postižením a tam je ustanovení, které říká, že ve válečných konfliktech nebo v regionech, kde došlo k přírodním katastrofám, je potřeba ehm, se věnovat lidem eh, s postižením a jak chcete v budoucnosti sledovat ehm, tuto situaci. Nehovoříme jenom o lidech eh, s postižením jako takovým, ale navíc eh, o osobách, které jsou ehm, v regionech, které se dostaly do těžké situace. Můžou tady být lidé s těžkým zraněním nebo s dalšími zdravotními problémy. A tito lidé eh, nemají dostatečnou péči, na kterou by měli mít nárok. Θα επαναλάβω ότι ναι, είναι βασική αρχή já chci zopakovat to, co jsem říkal před okamžikem, a sice, že jeden ze základních eh, principů poskytování pomoci se musí odvět od potřeb eh, lidí. Máme také nový akční plán, který eh, by se měl zaměřit na budování koncenzu a na to, jak bychom mohli společně v budoucnosti pomáhat zranitelným osobám. A já už jsem také říkal, že jsou tady určitá kritéria nebo ukazatele, které, eh, od kterých se odvíjí financování nevládních organizací, které se specializují na pomoc zranitelným osobám. K dispozici je také financování zvláštních klinik a zdravotnických zařízení, které ošetřují oběti ozbrojených konfliktů. A to by mělo eh, i nadále pokračovat. Nikdo nepřišel s návrhem seškrtat tuto pomoc, ale možná, že bychom měli zlepšit praktické fungování eh, této pomoci a podívat se ještě jednou na ta kritéria od kterých se tato pomoc eh, odvíjí. tak aby ta pomoc eh, pro zranitelné osoby byla co nejúčinnější. Měli by nám v tom pomoci odborníci, kteří by měli vyhodnotit eh, ten náš systém a případně navrhnout změnu pravidel. Thank you. Děkuji pan eh, Gramatikakis za socialisty. Pane eh, kandidáte, já jsem eh, nadšen z vašich odpovědí. Vím, že máte za sebou dlouhou politickou kariéru. A velmi dobře jste odpověděl na otázky, které se týkaly humanitárních krizí. Těch krizí je čím dál tím více. A e, víme také, že se neustále mění regiony, ve kterých e, k těm krizím e, dochází. Spousta lidí přichází o domovy a celá řada krizí je také opomíjena. A dochází také k Eh, k katastrofám, které eh, způsobil člověk, jako byla eh, katastrofa ve Fukushimě. A proto bychom měli budovat nové kapacity, nové instituce, které by měly usnadnit, usnadnit řešení těchto krizí. A v tom byste měli využít všech vašich schopností. Vy jste profesorem fyziky, vy určitě velmi dobře se vyznáte v této problematice. A Evropa už s tím má určité zkušenosti. Na základě žádosti japonské vlády jsme pomáhali ve Fukushimě. A vy to dobře víte. Víte, že můžeme vyvodit hodně poučení eh, z takovéto více dimenzionální katastrofy. Když jsem byl eh, poslancem kyperského parlamentu, tak jsem eh, měl na starosti program, který eh, by měl řešit jadernou katastrofu. To všechno bylo v rámci civilní obrany. Je to také součástí systému prevence. a měl by být vždycky připravený eh, plán reakce po těch, podle těch informací, eh, které mám, tak eh, byla předložena řada návrhů na různých úrovních, které by měly zkoumat dopady katastrof z různých úhlů pohledu. A Fukushima nám ukázala, jak se ten jev může rozšířit a jaké, jak různé jsou ty dopady, ke kterým to může vést. Já jsem navštívil eh, to středisko, eh, ve kterém eh, se řídí tyto, tato reakce. Evropa je na světě ve vedení a co se týče jaderných katastrof, to je potřeba studovat velmi pečlivě, abychom na to byli připraveni. Pane kandidáte. Teď se blížíme konci našeho slyšení. Myslím, že jsme se hodně dozvěděli o tom, eh, s jakou vášní odhodláním se budete věnovat práci v komisi. A také budete moci využít eh, svých zkušeností z vaší lékařské profese. A já vám teď položím otázku, která souvisí s komunikační eh, strategií. Vy jste například přislíbil, že podniknete cestu do západní Afriky, za to vám děkuji za tento příslip. Vy jste eh, říkal také, že budete apelovat na doktory, aby tam pomáhali, ale eh, to všechno bude potřeba i vysvětlit evropským občanům, kteří z toho mají velké obavy. To všechno si bude vyžadovat správnou komunikační strategii. Toto je jenom jeden z těch příkladů. A proto bych vám chtěl položit otázku, jak využijete svých zkušeností pro rozvoj komunikační strategie jako komisaře pro humanitární pomoc. Máte pravdu v tom, že komunikační strategie je velmi důležitá. Ehm, také pro viditelnost eh, naší eh, humanitární práce. A já s vámi souhlasím v tom, že je to velmi důležitá věc. Jsem také přesvědčen o tom, že paní Georgieva eh, v těchto věcech byla vynikající. Já jsem sledoval média v posledních pěti letech a vím, že v tom byla Evropa velmi viditelná. Pak jde také o ty polozapomenuté krize. To ne, a ta větší viditelnost není smyslem eh, sama o sobě. Jde o to také, jak vyslat eh, vzkaz eh, evropským občanům, že je dobré podporovat Eh, že je dobře podporovat eh, toto úsilí a 82% evropských občanů podporuje humanitární pomoc. Myslím, že všichni souhlasí s těmi hodnotami, od kterých se tato pomoc odvíjí. Měla by vzniknout také iniciativa mladých lidí, kteří by měli eh, pracovat jako jakýsi velvyslanci humanitární pomoci na celém světě a to je velmi důležité, protože to zase povede k větší viditelnosti a evropská politika tím bude viditelnější na celém světě. A dáme tím najevo, že jsme připraveni pomáhat lidem, kteří to potřebují. A e, tato skupina dobrovolníků si myslím, že by mohla e, přinést velký prospěch. Já bych se chtěla vrátit e, k ebole, k něčemu, co tady ještě nepadlo. Víme, že tím jsou postiženy státy, které teď čelí kolapsu Eh, svých, eh, svého zdravotnictví nebo hygienických služeb, pomáhají tady například lékaři bez hranic, ale i další organizace, které proto jsou kvalifikované, které tam vysílají lékaře už po dlouhá léta, kteří potom eh, jednotlivým rodinám nabízejí lékařskou péči a kteří jsou určitě přepracovaní. Myslíte si, že by bylo možné podpořit i tyto organizace takovýchto naléhavých situacích. Já vím, že vaše eh, předchůdkyně teď eh, bude mít na starosti eh, rozpočet a jsem si jistá, že s ní na tom budete moci dobře spolupracovat, protože ona si uvědomuje důležitost těchto otázek. Vidím Κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα, έχουμε συναντηθεί πολλές φορές ακριβώς Často my jsme se setkávali s paní Kristinou Georgievou. Právě, abych využil její know-how. A myslím si skutečně, že mi pomůže, pokud mě potvrdíte, tak ji budu moci skutečně využít, abych eh, našel maximální podporu humanitární pomoci. Ebola, jak už jsem řekl, spolu s budováním eh, mobilních jednotek eh, je třeba i obnovit zdravotnictví v Sierra Leone a v Liberii. Bohužel zdravotnictví je tam naprosto v troskách a bez nového mechanismu nic nedokážeme. Budeme pouze léčit příznaky, ale nikoli samotnou nemoc. A je třeba tu nemoc eh, řešit důkladně, tedy obnovit zdravotnictví v nejvíce zasažených zemích. To jsou eh, souběžné kroky, zvýšit počet zdravotníků, mobilní jednotky, léky, a současně obnovit odolnost. A skrze komisaře pro rozvoj obnovit zdravotnictví. To jsou paralelní kroky, které musí za každou cenu nastat. Jinak to ani není možné. Poslední otázka. Pane kandidáte, Velmi vítám vaše nasazení, vaši vášeň a vaši připravenost spolupracovat s Evropským parlamentem. Za druhé chci potrhnout vaši připravenost spolupracovat eh, s vysokou zástupkyní a panem komisařem Mimicou. není moje otázka. Pokud jde o ebolu, Nedokázali jsme to předjímat, nedokázali jsme mobilizovat zdroje včas a nedokázali jsme tu krizi ohraničit. Dokážete si představit, jak by mohla Evropa jednat, aby vytvořila nové kapacity, aby byla schopna lépe spolupracovat a zajistit interoperabilitu mezi námi a dalšími subjekty, jako je Světová zdravotnická organizace, Spojenými státy, Spojeným královstvím, protože oni vysílají i vojenské kapacity, tedy interakce, koordinace, interoperabilita a také spolupráce e, civilních a vojenských složek. Děkuji. Skutečně jste se dotkl problému v celé jeho složitosti. Musíme hovořit o koordinaci mezi námi všemi. úloha Evropského komisaře pro humanitární činnost je být součástí této koordinace, být v kontaktu se všemi organizacemi, se Světovou zdravotnickou organizací, s Američany, se, se všemi, kteří jsou připraveni pomoci. A kteří již eh, vysílají své zástupce, aby budovali mobilní jednotky. Hlavní dárci, skandinávské země, členské státy EU, to vše je třeba koordinovat. A dnes komisař pro humanitární činnost má významnou roli a já se té roli, role chci ujmout. Ptáte se, zda tam chci jet. Ano, chci, protože v terénu je možné lépe tuto úlohu sehrát jste tam a ty věci vidíte z první ruky. A proto ta koordinace bude mít větší cenu. Ale proto je potřeba být na místě a současně má to symbolický význam a také praktický význam. Je třeba toto vše koordinovat, působit ve smyslu odolnosti, snažit se o znovu vytvoření zdravotnického systému, ale také zjišťovat, jaké jsou bezprostřední potřeby v oblasti zdravotnictví, zdravotnického personálu. A existují v těchto oblastech tradiční způsoby léčby. Je třeba, aby tam byl dostatek pitné vody. Je potřeba řešit eh, problém kanalizace, to vše je potřeba vytvořit. A je třeba také použít